are you ready to start so we could start the meeting? Můžeme začít eh, naši schůzi. Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, zahájila dopolední zasedání. Víte, že první bod je bod 7, což je návrh zprávy pana Žona Kellyho, finanční příspěvky EU do Mezinárodního fondu pro Irsko, čili bych eh, ráda začala s jeho poznámkami. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Mezinárodní fond pro Irsko to je něco, co už funguje řadu let. Vyplývá to z anglo-irské dohody, která byla uzavřena více než před 20 lety. A toto financování bylo zavedeno ze strany Evropské unie, eh, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Eh, zaprvé bych chtěl říci, že příspěvek ze strany Evropské unie je v tuto chvíli eh, vyšší než to, které přispívají i Spojené státy. Řada lidí si, by si myslela, že USA mají největší zásluhu na tom fondu a já bych řekl, že je třeba toto napravit nejenom zde, ale sdělit to i irskému národu. 57% financí do tohoto fondu tedy plyne ze strany Evropské unie. V tuto chvíli toto chceme eh, založit na eh, právním základě a eh, ustanovit zpětnou platnost od roku 2007, protože Evropský parlament po konzultaci s právními službami jsem musel obrátit na soudní dvůr, aby ustanovil správný právní rámec. Parl- Evropský parlament to chtěl tedy předvolal radu a komisi před soud a bylo třeba ustanovit nový právní rámec vzhledem k spolurozhodování a tak dále. Já vím, že můj kolega tady eh, byl ve vládě po nějakou dobu a zabýval se právě pohraničními regiony a eh, sám zjistil, že tento projekt měl obrovský dopad na situaci v tomto regionu a na zachování míru. A já jsem velice rád osobně, že především v nedávných letech se díky tomuto fondu daří podporovat mír a je tady prostor pro další expanzi, až na to bude správný čas. Takže v tuto chvíli musíme eh, tedy přijmout tuto stávu, zprávu v prvním čtení a aby bylo možné více podniknout v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. Šone. Ještě někdo se hlásí o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, dovolte, abych nejdříve řekl, že jsem velice rád, že zde mohu vystoupit, přispět do debaty o této zprávě, kterou připravil můj irský kolega Sean Kelly. už jsme eh, na toto téma vynaložili řadu milionů eur, je to pravid, jsou to pravidelné příspěvky, jak Sean říká, tak tento fond byl založen irskou a britskou vládou v roce 1986 a cílem tohoto fondu bylo podpořit hospodářský a sociální rozvoj Severního Irska a, a usmíření obou stran hranice a většina z nás si pamatuje to období míru v Irsku a tento fond byl právě založen v období, kdy se bojovalo za mír v severním Irsku a dalších částech země. Takže já jsem přesvědčen, že tento Mezinárodní fond pro Irsko sehrál velmi důležitou roli v mírovém procesu a pomohl komunitám na obou stranách hranice a na obou stranách politického rozdělení v Severním Irsku. Toto nařízení je velice důležité, protože se snaží vyrovnat právě s právním základem tohoto mezinárodního fondu. Je to spíše jenom technický postup, jak řekl pan Kelly. Důležité je, že se zde snažíme, že se budeme snažit ho tady prosadit co nejdříve, aby bylo možné zajistit další financování. Já bych chtěl jako eh, poslanec, který zastupuje pět z okresů, které jsou u hranic Severního jirska a jirska. Eh, chtěl bych tedy jako zástupce těchto regionů říci, že toto je skutečně důležitý fond a moje frakce rozhodně nebude navrhovat žádné pozměňovací návrhy k této zprávě Šona Kellyho. Chtěl bych využít tuto příležitost, abych poděkoval Evropské unii a také dalším poskytovatelům, poskytovatelům příspěvků, což jsou samozřejmě také USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, které skutečně zásadním způsobem přispěly do tohoto Mezinárodního fondu pro Irsko. Do konce roku 2010 Evropská unie, jenom Evropská unie, vlastně přispěje o něco méně než 305 milionů eur a tento fond podporuje řadu sektorů, včetně bydlení, vzdělávání, eh, policejní služby v komunitách a tak dále. A Sean Kelly už zmínil také sportovní aktivity. Bohužel, pokud jde o Evropskou unii a další dárcovské země, tak tento fond už ukonč, bud, ukončí brzy svoji uh, činnost, ale já doufám, že bude možné prodloužit jeho činnost. Myslím si, že jednotlivé vlády by se mohly rozhodnout prodloužit jeho působnost a jsem si poměrně jist, že dárčo, dárcovské země budou moci pokračovat v příspěvcích, což bude záviset tady na jednání mezi britskou a irskou vládou. Mezi lety 2007 až 2013 Program PIS 3 bude mít hodnotu 333 milionů eur, podporuje mír a usmíření na obou stranách této hranice. Paní předsedkyně, já jsem byl poslancem tohoto Evropského parlamentu už když bylo podepsáno to velice vítané příměří. A v té době, vlastně ten večer, bývalý předseda Jacques Delors okamžitě reagoval velice pozitivně na toto příměří, na jeho oznámení a řekl, že Evropa zareaguje pozitivně prakticky. A jak tady bylo možné to udělat pozitivně a prakticky? Struktura tohoto fondu byla vytvořena až postupně, to znamená parlament a rada se rozhodla zvýšit příspěvky do tohoto fondu a navíc podniknout novou iniciativu a to byl fond na mír a usmíření. Eh, byl uspořádáno no, jednání v Belfastu, to vyjednávání bylo velice úspěšné a rozdíl mezi fondy Interreg a eh, tím fondem na mír a usmíření byl takový, že tento fond na mír a usmíření byl ještě navíc. Byl to něco navíc k financování z fondu Interreg. To bylo asi 256 milionů eur za toto období a příspěvky Evropské unie byly 185 milionů eur. Já tedy pocházím z tohoto období, eh, pardon, z tohoto regionu, eh, který je takovou irskou aliaškou, se říká. A já se účastním politiky v Irsku od roku 1981 a vždycky, když jsem tam přijel, zjistil jsem, že je to skutečné severní Irsko. A já, jsem, já mám zkušenosti s tím, jako, jaké to tam bylo, jak to vypadalo v té době. Mám zkušenosti s prací na tom mírovém projektu, takže eh, Eh, mám skutečně, velice podporuji Single Act, jednotný akt, protože ten měl eh, velký vliv na mírový proces na obou stranách hranice a byl to nejlepší, nejúspěšnější mírový projekt na světě a nadále hraje velice důležitou roli při podpoře míru v mé zemi. Podporuje mír a politickou stabilitu a také hospodářský rozvoj. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Galagere. Někdo další se ještě chce vyjádřit? Konstance Král, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já teprve od včerejšího večera vím, že jsem stínová zpravodajka za naši frakci, ale není to poprvé, mm, kde pomáhám v rámci eh, tohoto programu regionálního eh, výbor, regionálnímu výboru. A musím říci, že naše frakce tento program pro o smíření vždy podporovala a to, co jste tady navrhl, pane Kelly, to podporujeme a myslím si, že tady je opravdu potřeba, abychom pracovali rychle a proto nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy k vaší zprávě a myslím si, že to bude naprosto jednoznačný signál ze strany parlamentu, že tento mírový proces v Severním Irsku podporujeme a že se pro něj angažujeme. Možná vy jste totiž ve vašem odůvodnění uvedl několik příkladů a možná bychom tady mohli uvažovat směrem best practice, mohli bychom tam zveřejnit několik čísel, eh, tedy jaké projekty tady pozitivně proběhly protože já si myslím, že je potřeba, abychom i v jiných regionech hovořili o tomto programu, protože to není nějaký obyčejný regionální program, ale má opravdu mimořádný politický význam pro celou Evropskou unii. Děkuji. Very much. I... Děkuji mnohokrát. Nevím, jestli tady ještě někdo z komise, kdo by se rád vyslovil k tomuto bodu. Není tomu tak. Takže jenom pár slov za svou osobu, protože v posledních několik let jsem se velice zasazovala o procesu smíření v Severním Irsku a jak pan Gallagher nás upozornil, pochopitelně podpora jde nad rámec zapojení Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko. Jednak je to přeshraniční program spolupráce Interreg, nicméně je tady také program Velké Británie, eh, na kterém se účastní Severní Irsko. Navíc prostřednictvím Evropské komise Evropská unie byla také přítomná v IFI jako pozorovatel, čili jsme byli velice úzce zapojeni do spolupráce na tomto programu. Navíc v rámci Evropské komise během posledního mandátu jsme vytvořili mezi eh, pracovní skupinu, která spolupracuje v rámci jednotlivých služeb v Evropské komisi, která umožňuje Severnímu Irsku, aby se zapojilo do veškerých programů, nejen programů v oblasti rozvoje, ale také do oblasti výzkumu, dopravy a tak dále. Čili Severní Irsko a severoirské úřady a občané díky tomu mají větší povědomí o možnostech a příležitostech zapojení do evropské integrace co tedy Severnímu Irsku nabízíme. Podobně jako Konstance Krell využíváme příklad Severního Irska jako eh, dobré nebo možná nejlepší praktiky v případě rozdělených území. Před dvěma lety během otevřených eh, dní jsme organizovali setkání s lidmi ze Severního Irska, také z jiných eh, regionů, také z Kypru, z Baskicka, čili s lidmi, kteří měli možnost sdílet eh, podobné eh, zkušenosti s procesem usmíření. Co se týče Severního Irska a procesu usmíření, tak je tady mnohem více věcí než tento fond. Možná v příštím roce přizveme také Evropskou komisi, aby předložila zprávu o tom, jak vypadá stávající situace, co dělá Evropská unie spolu se Severním Irskem. Měli jsme také stažiera, asistenta nevím, kabinetu. Doufám, že tato tradice bude i nadále pokračovat. To znamená, že tímto způsobem umožňujeme komunikaci s Evropskou unii a s evropskými institucemi. Také vznikla velice aktivní skupina, máme tady dva kolegy dokonce, čili máme skupinu poslanců, kteří podporují naše jednotlivé kroky, které pomáhají procesu usmíření v Severním Irsku. Budeme tak pokračovat, protože je to nesmírně důležité, je to důležité pro Evropskou unii aby si také uvědomovala, jaký pokrok byl učiněn. A jak říkal předseda Barroso, musíme učinit i další kroky. Chtěla bych poděkovat Šenu Kerimu a stínovým zpravodajům, že velice rychle připravili tuto zprávu a já pevně doufám, že se vrátíme k této otázce i v následujících letech. Pokud tedy nikdo jiný nemá zájem o slovo, tak bych vás chtěla informovat, že zahájíme pozměvací návrhy, stanovíme termín, je to 5. května v poledne a budeme hlasovat na prvním zasedání našeho výboru v červnu. Nyní dám ještě jedno slovo Šonovi, který chce něco říct. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za velice laskavou podporu tohoto fondu a vaše návrhy jsou skutečně smysluplné, protože tady máme také zástupce komise. Celá řada úspěchů, kterých bylo dosaženo, jak říkal mi kolega, jsou příklady, které mohou být také použity jinde. Chtěl bych jenom říci, že mírové procesy tohoto typu jsou velice křehké a nikdy nemůžete spolehat na to, že to tak zůstane dál. To znamená, že možná takovýto fond budeme muset použít i v budoucnosti. Jenom takový příklad. Nedávno velice malá menšina republikánů eh, udělala bombové útoky na různých místech, eh, došlo ke zranění policisty, Eh, který byl cílem tohoto toku, nebyl v protistraně, ale naopak z jeho strany v podstatě úkolem bylo, aby vystrašili ostatní policisty, protože takovýto mírový proces byl tak ohromným úspěchem. Eh, je to politika vlastně 50 na 50, to, co se týče náborů. Pokud eh, se jim podaří podkopat tento proces, tak opět vznikne naprostý chaos. Čili to je jenom příklad toho, že tento proces bude a je křehký, nicméně je to ohromný úspěch a já bych rád viděl úlohu Evropské unie, aby byla více uznávaná jednak v Severním Irsku, ale také na mezinárodní scéně. To bychom velice přivítali. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, ráda bych tedy ukončila tento bod na našem programu a nyní bych vás také ráda informovala o zasedání koordinátorů včera večer. Koordinátoři schválili následující body. Takže v první řadě, co se týče legislativních stanovisek, koordinátoři rozhodli, že nebudou ehm, činit žádná stanoviska, co se týče Eh, takzvané heritage label, čili značky o dědictví. To je naopak eh, otázka pro výbor eh, pro kulturní záležitosti. Za druhé, také jsme rozhodli, že stanovisko, které se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o principech a pravidlech mechanismu kontroly, kdy komise implementuje jednotlivé pravomoci, bude v podstatě eh, výbor pro právní záležitosti a toto stanovisko bude připraveno předsedou a koordinátoři také rozhodli, že nebudou poskytovat žádné stanovisko ke zprávě, která se týká závěru protokolu o, integ- o zprávě integrovaných eh, pobřežních oblastí. To bude dělat výbor, který má na starosti ochranu Středomoří a který se zabývá otázkou pobřežních území. Co se týče dalších zpráv, tam jsme zahájili v podstatě rozpravu a dohodli jsme se, že koordinátoři využijí následující týdny k tomu, aby zvážili nejrůznější možnosti, které se nám nabízejí, učiní návrhy do konce května, to znamená, že později budeme moci rozhodnout o našich budoucích zprávách z vlastního podnětu. Tato diskuse probíhá v kontextu skutečnosti, že čtyři zprávy z vlastního podnětu eh, dobíhají eh, v následujícím měsíci a také máme implementační zprávu, tu budeme připravovat. Takže ve vašich politických skupinách budou probíhat diskuse o tom, kdo bude dělat jaké zprávy z vlastního podnětu a do konce května bychom měli rozhodnout. Také jsme se bavili o pozvání, které jsme obdrželi prostřednictvím předsedy Evropského parlamentu. To pozvání přišlo z bruselského parlamentu, to znamená parlamentu hlavního města, bruselského regionu a Návrh je takový, abychom vytvořili pracovní skupinu mezi naším parlamentem, konkrétně naším výborem a bruselským parlamentem, abychom se mohli setkat v říjnu a koordinátoři se rozhodli, že nepřijmou toto pozvání. Je to v podstatě 271 regionů v Evropě, je to jeden z těchto regionů a rozhodli jsme se na základě toho, že bychom asi nebyli schopni zvládnout podobná pozvání tohoto typu eh, a v červenci se setkáváme se všemi našimi parlamenty, s národními parlamenty, s ostatními partnery, čili to bylo rozhodnutí koordinátorů, že nepřijmeme takovéto pozvání a přijali jsme ještě další rozhodnutí. Týkala se pilotního projektu v kontextu rozpočtu na rok 2011 koordinátoři rozhodli, že doporučí členům našeho eh, výboru eh, v podstatě návrh projektů na rok 2011, je předloží tento návrh, to by mělo být uděláno do 20. Čili díky tomuto postupu bychom měli mít možnost eh, zvládnout budoucí pilotní projekty. Formální konečné rozhodnutí padne po letní přestávce v rámci běžného postupu při přípravě rozpočtu. Nicméně toto je návrh, který nyní přišel z výboru pro rozpočet, čili my budeme reagovat eh, kladně a rozhodneme do 20. května. Dále padla žádost eh, od pana Nistelroje abychom v rámci otevřených dnů, kdy spolupracujeme s výborem pro regiony, aby sekretariát informoval koordinátory o všem, co se připravuje s ohledem na tyto otevřené dny a aby spolupracoval s výborem regionu. Čili tyto informace obdržíte prostřednictvím vašich koordinátorů podstatě ostatní věci byly schváleny koordinátory. Pokud vím, tak tady nejsou žádné poznámky, pokud tady někdo ještě nechce k tomu něco říct. Takže pokud k tomu nikdo nic nemá, tak eh, toto rozhodnutí můžeme považovat za přijaté. A nyní nás čeká velká výzva. Buď zahneme s paní Vestl, která navrhla půl hodinu na její rozpravu. Teď máme 15 minut předtím, než eh, začneme, čili eh, budeme mít diskusi nyní a odložíme hlasování. Možná to zvládneme před eh, hlasováním, anebo můžu přerušit naši schůzi do 10 hodin. Teď je tady na vás. Takže chcete začít hned, abychom nestráceli čas. Pokud někdo proti tomu nic nemá, tak bych požádala paní Vesl, aby předložila svoji zprávu. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je poněkud problematické, když tady není paní Schulter, protože stanovisko vychází také z její zprávy. A jak jsem se právě zjistila, tak tady není a proto bych chtěla navrhnout, abychom vyčkali, uh, protože ona je také stínovou zpravodajkou k mému stanovisku a byla by to škoda, kdyby tady nebyla, protože potom bychom tu diskusi museli vést ještě jednou. Ale možná, že vy to zepředu vidíte lépe, jestli je tady paní Schröter a jestli tady je, tak eh, můžeme začít a jestli ne, tak bych to raději odložila. But I don't see Já jsem tady nahoře, ale paní Schröder tady bohužel nevidím, takže si myslím, že pokud tady nemá někdo jiný názor, že tady přerušíme jednání v tuto chvíli, ale ještě poslední bod na našem pořadu jednání je bod různé, takže se v tuto chvíli ptám, jestli má někdo něco pod bod různé. Je to bod 15 na našem pořadu jednání. Ne, takže tím jsme dokončili bod 15. Bod 16 na pořadu našeho jednání je datum a místo dalšího jednání. Kolegové, bude to 2. a 3. června. Je to eh, středa odpoledne od 3 a čtvrtek ráno. A já bych vás chtěla poprosit, abyste nepřišli, abyste nechodili pozdě na tato jednání, abychom se nám mohli tedy pokrýt všechno, co potřebujeme udělat. Co nám tedy zbývá? Bod 14 na pořadu jednání, to je naše výměna názorů s Evropskou komisí a zpráva paní eh, Westfál a hlasování. Takže začneme opět v 10 hodin a já doufám,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 Dear colleagues, can you check your machines now? So that we don't lose time later. Kolegové, můžete si zkontrolovat svá hlasovací zařízení, prosím. Vážení kolegové, máme tady techniky, takže kdokoliv má problém s vaším hlasovacím zařízením, tak eh, se prosím ozvěte, protože budeme hlasovat i prostřednictvím elektronického hlasování. Takže buďte tak laskaví, ještě jednou zkontrolujte hlasovací zařízení. Zkontrolujeme hlasování. Všichni hlasovali? Ještě ne. Stále tři lidé. Nám chybí, můžete všichni prosím hlasovat? Takže doufám, že všichni hlasovali. Končíme hlasování. Funguje to. Můžeme tedy začít hlasovat. Budeme hlasovat eh, o bodu 8, což je zpráva pana eh, Ricarda Cortese Lastra. Máme 99 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, také kompromisní pozměňovací návrhy, které vyplynuly z vyjednávání. Možná se také vzpomenete, že jsme požádali o změnu názvu na konferenci předsedů a ti, kteří podporovali návrh 14. dubna, tak dnes hlasujeme o zprávě, která se jmenuje zpráva o uplatňování synergií, pardon, příklad politiky soudržnosti dosahování cílů Lisabonské strategie. Budeme o tom hlasovat eh, v květnu ve Štrasburku a rozprava proběhne také v květnu. Čili budeme hlasovat. Pozněvací návrh eh, číslo 10 byl stažen, čili 11. Kdo je pro? Zdrželi se? Kdo je proti? Přijato. Schváleno. 12 stažena, 13 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Čili hlasujeme o čtrnáctce. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 20 eh, pro, Čili schváleno. Nyní pozměňovací návrh 15. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Opět omlouvám se, jsou to určité pochybnosti, takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 15. Končím hlasování. Schváleno 19 pro, 16 proti. Teď ústní pozměňovací návrh ze strany zpravodaje v odstavci 4. Chce k tomu něco pan zpravodaj říci? Nemusíme, takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Osmnáctka, kdo je pro? Proti? Opět pochybnosti, takže zahajuji hlasování o osmnáctce. Končím hlasování. 22 pro, takže schváleno. Takže 19 je stažena, 20 kde pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Takže eh, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 20. Zahoji hlasování. 18 pro, 19 proti, to znamená zamítnuto. Dále 21. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23. Stažena. 24. a 25. jsou identické, to znamená hlasujeme dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromisní návrh 2, odstavec 11. Jedná se o pozměňovací návrhy 26 a 27. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh eh, odstavec 12, pozměňovací návrh 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3 k odstavci 13, který pokrývá pozměňovací návrhy 29 až 30, 32, 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třicet trojka stažena, čili eh, není pozněvací návrh, no, kompromisní návrh 4. Odstavec 13a, je to 36 až 37, čili kdo je pro? pozněvací návrh 4, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Není kompromis 5 u odstavce 13a, 38 až 69. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměvací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40 stažená, takže kompromisní návrh 6. Co se týče pozměňovací návrhu 6, tady bych chtěla jenom říct poznámku, je tady anglický překlad. Hovoří o takzvaných upland regions. V angličtině by mělo být uvedeno spíše horské oblasti a ne náhorní oblasti. Ano, používáme v jiných dokumentech horské oblasti, čili to tak upravíme. Čili eh, hlasujeme o kompromisním návrhu 6, což je 41 a 81, kde je proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 43, kde je pro, Proti? Zdrželi se? Nevíme, čili budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 24 pro, 18 proti. 42 v tomto případě odpadá a tím 44. Eh, Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat, takže hlasujeme o 44. Končím hlasování. 16 pro, 24 proti, to znamená zamítnuto. 45 staženo, 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 46 odpadá. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevíme, čili hlasujeme elektronicky o 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Od, zamítnuto 18 pro 24 proti. Nyní kompromisní návrh 7 odstavec 15a, což je pozměvací návrh 49 a 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromisní návrh 8, který se týká pozměňovacích návrhů 52, 53, 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 50, ten je stažen, 51 odpadá, takže 55. Také to odpadá, aha. Takže 56. 56 stažená, 57. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to odpadá. Není to schváleno, to znamená hlasujeme o 57. Končím hlasování. Takže ne, 23 pro, 18 proti, takže schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Těžko říct, takže zkontrolujeme. Hlasujeme Končím hlasování. 18 pro, 23 proti, to znamená zamítnuto. 59, kdo je pro? Proti. Zamítnuto, 60. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné. Budeme hlasovat o 1,60. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, to znamená schváleno. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 66. Kdo je pro? 67, 68, to je stejné, čili 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 66. Končím hlasování, 24 pro, 17 proti, to znamená schváleno 67. Kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 68. Kde je pro? Proti? Zdrželi se nevíme. 68. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. 18 pro, 23 proti. Zamítnuto. 69 odpadá. 70. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Podle mého názoru to bylo zamítnuto. Zamítnuto. 71. Kde je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. 74. Končím hlasování. 25 proti, 16 pro, zamítnuto. 75, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 76, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 9, kosa 21, pozměňovací návrh 78, 89, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Teď kompromisní návrh 10, který pokrývá pozměňovací návrh 80, 82, 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Není. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zkontrolujeme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 85. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 12 proti, schváleno 86. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno 87. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 11 pokrývá pozměňovací návrh 89, 90, 91. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Hlasujeme o 92. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 24 pro, 17 proti, schváleno, 93. Kdo je pro? proti, zamít... zdrželi se ještě, zamítnuto, 94, to je oddělené hlasování, to požaduje zpravodaj, čili hlasujeme o první části, kde pro. Proti, zdrželi se, schváleno, druhá část, kdo je pro? Proti, zkontrolujeme, čili hlasujeme o druhé části 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 pro, 14 proti. Schváleno 95 stažená, 90. Takže u odstavce 26 máme ústní pozměvací návrh od paní Ferhejen, která tady nemá být, ale někdo má předložit, pokud je zapotřebí, její ústní pozměňovací návrh. Pokud ne, tak budeme hlasovat, čili hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 97. Kdo je pro? Proti? Budeme kontrolovat. Hlasujeme elektronicky o 97. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 17 proti. 99. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní eh, k bodům odvodnění. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní dvojka. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Trojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromisní návrh 1 k bodu odůvodnění D. Pozměňovací návrh 7 a 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměvací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zkontrolujeme, čili hlasujeme o pozměvacím návrhu 9 bodu odůvodnění D a zahoji hlasování, končím hlasování, 25 pro, 17 proti, to znamená schváleno. A nyní konečné hlasování. Budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Čili hlasujeme o návrhu zprávy elektronickou cestou. Končím hlasování. 40 pro, 1 proti, 1 se držel hlasování, čili mohu říci, že tato zpráva byla přijatá. Blahopřeji Ricardovi přijetí zprávy. Vážení kolegové, teď se přesuneme k hlasování o Pardon. Máte slovo, ano, jedna otázka. My jsme začali hlasovat a vy jste řekla, že možná v květnu to bude na pořadu jednání. Ale možná bychom uh, měli dát prioritu tomu hlasování, protože jinak to bude jenom prezentace zpravodaje, takže možná by to mohlo být na pořadu jednání v květnu nebo červnu. Možná bychom nejdříve měli hovořit o politice soudržnosti a tématech, které se jí týkají, a potom teprve o ostatních, takže to je jen takový návrh z mé strany. Ta rozhodnutí jsme ještě neučinili, ale je velká pravděpodobnost, že bude alespoň Ricardova zpráva na prvním jednání v květnu, ale ta rozhodnutí ještě nebylo učiněno, ale my jsme požádali nejenom o jednu, ale o všechny naše zprávy, aby o nich bylo jednáno. Takže to podporujeme, ale ještě nevíme, jak to bude. Pořád ještě není jasné rozdělení mezi eh, jednáním na 1. a 2. května, jestli tam bude komise na prvním nebo druhém jednání, kdy tady bude probíhat ta plná diskuse alespoň mně to tady není jasné, jestli to bude jenom na prvním jednání v květnu nebo i na tom druhém. To, co jsem zatím obdržela, ty informace, to není jasné. Konstance, prosím? Ano, my jsme hovořili o stejném tématu na minulém jednání koordinátorů v naší skupině a my navrhujeme, abychom měli hlavní prioritní debatu o politice soudržnosti také v květnu. O to tady žádáme i my. My jsme se rozhodli, že požádáme o to, aby tyto dvě zprávy byly prodiskutovány na plenárce jako priorita před debatou eh, o EU 2020 na prvním jednání v květnu. Ale nevíme, jak to bude. Nemáme pochybnosti o eh, zprávě kolegy Cortese, ale nevíme, jak to bude jaký bude výsledek. Jsem si téměř jistá ohledně vaší zprávy, ale to samé nemohu si o ostatních. Nicméně bojujeme za obě zprávy. Jenom jestli bych vás mohla požádat formálně nebo neformálně, jak chcete, abychom více tlačili v politických skupinách na toto, protože konečné rozhodnutí skutečně záleží na konferenci předsedů, a takže na politických skupinách, politické podpoře skutečně velmi záleží. Můžeme tedy uzavřít toto, tento bod? Dobře, takže můžeme se přesunout na druhé hlasování, což je zpráva Lambera van Nistelrooye o uplatňování synergií, pokud jde o prostředky vyčleněné na výzkum a inovace na základě nařízení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj a sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj. Máme 74 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a také si možná vzpomínáte, že to bylo vypracováno podle článku 50, takže kompromisy mezi tam byla jednání o kompromisech mezi výbory, ale pro hlasování tedy se můžeme přesunout k hlasování. Kompromis 1, to jsou pozměňovací návrhy 6, 7 a 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď přecházíme k pozměňovací návrhu 10, protože devítka byla stažena, takže desítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 15. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 2, který pokrývá pozměňovací návrhy 12, 16 a 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Teď pozměňovací návrh 19. Ne pardon, číslo 50. Takže 50 a tam budeme hlasovat děleně na žádost skupiny EPP. Takže první část pozměňovací návrhu 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď druhá část, ne, ta nám odpadá, odpadá. Takže teď devatenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď ústní pozměňovací návrh. Aha, takže to nám padá. Takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? přijato. Takže teď hlasujeme o číslu 21, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se? Takže jasně přijato. Číslo 22. Ne, 22 nám odpadá, takže přecházíme ke kompromisnímu návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přecházíme ke kompromisu 5, který pokrývá pozměňovací návrhy 17, první část návrhu ITRE, odstavec 4, 24 a 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy přicházíme k číslu 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přecházíme k číslu 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď budeme hlasovat o odstavci 15, první část, to je tady dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď tedy hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu zpravodaje číslo 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď hlasujeme opět o 29, ale v pozměněném znění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď přecházíme k odstavci 8, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromisní návrh 6, který pokrývá 30, 31, 46 a ITRE 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď kompromisní návrh 7, který pokrývá ITRE 9, druhou část ITRE 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35 nám tady odpadá a přecházíme ke kompromisnímu návrhu 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přecházíme k odstavci 10, první část. Aha, ne, takže jenom bych vás informovala, to jsme přijali bez hlasování, takže číslo 34, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď paragraf, pardon, odstavec 11, první část, ten jsme také přijali bez hlasování, takže přecházíme k číslu 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, myslím, jasně, takže 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se přijato 43 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pokrývá číslo 11, 44, 45, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, pokrývá čísla 48, druhou část 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tedy přejdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu k číslu 49. Je to paní Krell. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže 49 v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Teď kompromisní návrh 12, ten pokrývá 51, 52 a 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já bych navrhovala, abychom se zkontrolovali číslo 54 elektronicky. Takže Zahajuji hlasování, je to číslo 54. Končím hlasování. 15 pro, 24 proti, to znamená zamítnuto. Číslo 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 56 odpadá, takže přejdeme k číslu 57. Tady máme opět dílčí hlasování, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, já bych to raději zkontrolovala, takže druhá část čísla 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 proti, 13 pro, takže zamítnuto. Číslo 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 13, ten pokrývá číslo 63, druhou část i 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 65 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 66 to bylo staženo, takže kompromis 14 pokrývá číslo 67, 68, 69, ITRE odstavec 5, první část ITRE odstavec 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Přecházíme tedy k odstavci 14. Ten jsme vlastně přijali bez hlasování, tudíž číslo 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Přecházíme ke kompromisu 15, ten pokrývá číslo, druhou část ITRE odstavce 6, potom 71 a druhou část ITRE odstavce 11 pro proti. Zdrželi se? Přijato. Číslo 72 pro proti, zdrželi se, schváleno 73 tam máme ústní pozměňovací návrh ze strany zpravodaje, takže hlasujeme nejdříve o poz- ústním pozměňovacím návrhu pro, proti, zdrželi se, přijato, teď 73 jako celek, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2 jsme přijeli bez hlasování, to znamená číslo 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď body odůvodnění. První byl stažen, takže číslo dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo tři bylo staženo, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec jedna, ten nám odpadá, takže přecházíme k číslu pět. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Teď tady hlasujeme o zprávy jako celku a budeme to dělat elektronicky. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Takže blahopřejeme. Vážení kolegové, potřebujete přestávku? Ne, takže budeme hlasovat o zprávě o transparentnosti v regionální politice a jejím financování. Já vím, že nám tady eh, pan zpravodaj chtěl něco ještě říci, nevidím ho. Chcete se vyjádřit ještě? Dobře, takže přecházíme k eh, hlasování. Máme 54 pozměňovacích návrhů a na plenárce budeme hlasovat v červnu, to znamená, můžeme zahájit hlasování. Přicházíme k podmíňovacímu návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Vidím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končím. Ne, Takže končím hlasování. 14 pro, 27 proti, takže zamítnu to. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7. Kdo je pro? Proti? Zamít, drželi se, pardon, takže přijato. Takže sedmička jako celek, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 8. Máme tam také ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže E8 v pozměněném znění. Takže pro? Takže my jsme hlasovali pro návrh 8 jako celek, teď číslo 9, kdo je pro, proti. Myslím, že to budeme muset ověřit. Takže číslo 9, zahajuji hlasování. Končím. Takže zamítnuto 24 proti 17 pro. Přecházíme k číslu 10. desítka nám odpadá. Takže ne, číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se. To se nejsem jistá, takže to ověříme. Zahajuji hlasování. 28 pro, 13 proti, takže jsem se spletla. Číslo 12 pro, proti, drželi se, přijato. Číslo 13, to máme stejné, takže 13 a 14 jsou identické, hlasujeme dohromady, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 1, ten pokrývá číslo 15 a 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 2, který podkrývá 17 a 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromisní návrh 3 pokrývá 20, 21 a 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přecházíme k číslu 24, takže 24 ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dále číslo 25. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 26. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato, 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, to zkontrolujeme, takže číslo 30 zahajuje hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 13 proti, vy jste se tak rozptýlili v tom auditoriu, že vás nevidím, protože nesedíte v blocích, jako obvykle třeba na plenárním zasedání. Takže příště si sedněte, prosím, do bloku. Číslo 31, kdo je pro? 31 pro, proti, 31 pro, proti, zdrželi se, takže zdá se, že přijato, pokud to nechcete zkontrolovat. Kompromisní návrh 4 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Odstavec 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To myslím, že je zamítnuto. Ano? Zamítnuto. Kolegové mi říkají, že ano. Ale pokud to chcete zkontrolovat, řekněte mi to. Kompromis 5. Ten pokrývá číslo 35 a 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37. Ne. To nám odpadá, takže číslo I 37 is withdrawn.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 za, takže končíme. 27 pro, proti je 11, zdá se tedy, že přijato. Takže nikdo si to nerozmyslel. Teď tedy číslo 36. Prosím, přestaňte už mluvit. Číslo 36. Pro. Proti. Takže jasně zamítnuto. to. 39. Tam je dílčí hlasování. První část tedy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část čísla 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 40 bylo staženo, takže 41 s ústním pozměňovacím návrhu pana Kadeka. Kdo je pro? proti. Já si myslím, že to bylo přijato, ale pokud to chcete ověřit. Takže prosím, všichni zvedejte ruce jasně. Takže přijato podle mého návrhu, podle mého názoru 30, pardon, 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to bylo zamítnuto, ale já myslím, že nezvedáme ruce správně, takže ověřujeme číslo 43. Končíme. Zamítnuto. 22 proti 17 pro. Číslo 44 pro. 44 pro. Proti. zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, zdržel, pardon, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď číslo 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 52 bylo staženo, takže číslo 53, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo přijato, je to tak? Máme své pochyby, ale podle mého názoru to bylo přijato, takže kontrolujeme číslo 53. Já myslím, že to bylo jasně přijato, ale uvidíme. Končíme. 27 pro, 11 proti, takže jasné. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď body odůvodnění číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijato číslo 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď tady hlasujeme o celé zprávě elektronicky, zahajuji hlasování o celé této zprávě. 34 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, takže blahopřejeme panu Tamopolusovi. A přejdeme ke zprávě o příspěvku příspěvku regionální politiky, ne, pardon, o přírodní Přístup společenství k přírodním katastrofám a katastrofám způsobeným člověkem. Máme tady kompromis, který vzešel z vyjednávání Envy. Potom bude hlasovat 2. a 3. června. Začínáme hlasování. Nejdříve číslo 3. In favor, again. Pro, proti. Zdrželi se. Odmítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrží se, schváleno, dva pro, proti, zdrží se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, eh, zdrží se, schváleno 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď se podíváme na osmičku pro, proti, zdrží se, schváleno. Devět pro, proti, zdrží se, zamítnuto. Deset pro, proti, zdrží se, zamítnut. Přesouváme se pozměňovacímu eh, návrhu 1, pokrývajícímu 11, nebo pardon, budeme kontrolovat číslo 10. Eh, hlasujeme. I think we check once more because Zkontrolujeme to ještě jednou, protože je to neuvěřitelné. Všichni jsou pro. Všichni jsou pro, je to tak? Dobře. Kompromis jedna pro, proti, e, schváleno. A teď e, kompromis dva pro, proti, ano, schváleno. Potom další pro, proti, e, zdrželi se, schváleno. Potom pozměňovací návrh 15 pro, proti, e, zdrží se, schváleno. 16 pro, proti, e, zdrží se, schváleno. 17 pro, proti, zdrží se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 e, padá. E, a teď pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Pro, proti? Eh, zdrželi se? Schváleno. 27 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď tady máme pozměňovací, ústní pozměňovací návrh eh, k odstavci 4D, Markus Pieper. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobře, teď budeme hlasovat e, o stanovisku e, s pozměňovacími návrhy. Budeme hlasovat elektronicky. Okay, close. We can close the vote. Můžeme uzavřít hlasování. 37 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Takže eh, tím je to schváleno. Gratulujeme. A nyní paní Westfál. Vážení kolegové, nebudeme dělat přestávku, budeme pokračovat a nyní máme na pořadu jednání Kerstin Westfalovou a její zprávu. A byl bych rád, abyste si vzala slova. Vážení kolegové, nebudeme mít eh, v tuto chvíli žádnou přestávku. Budeme rovnou pokračovat. Ti, kteří eh, chtějí hovořit, ať hovoří mimo sál. Prosím, budeme pokračovat eh, protože jinak bychom se nedostali ke konci. Děkuji paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Chtěla bych eh, stručně říci, proč jsem si eh, předtím myslela, že je důležité počkat na paní Schröter, nebyla tady a Má zpráva velmi vychází z její zprávy ze sociálního výboru a proto si myslím, že je velice důležité, aby tady kolegyně byla přítomná. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, naše kolegyně Elizabeth Šreterová v sociálním výboru eh, zpracovává velice důležité téma, tedy otázku potenciálu zaměstnanosti a jak jej rozvíjet v budoucí hospodářském světě jak se definuje eh, zelené pracovní místo. Jsou tady různé návrhy k rozvoji potenciálu pracovních míst, návrhy k vylepšení kvality práce a podmínek, za kterých lidé zelených místech pracují. Já si myslím, že tento návrh je skutečně velice stařilý, především v období, kde e, zelená práce nebo zelené zaměstnání je stále důležitější a má veliký potenciál vytváření pracovních míst. Tak to vidí i sociální demokraté. Já jsem se v mém stanovisku pro výbor Regi snažila vycházet z této zprávy a kolegové eh, ze sociálního výboru samozřejmě mají větší zodpovědnost, takže já jsem do toho nezacházela zase až tak daleko, ale já jsem eh, tady uvažovala o tom, jaké politické vhledy do toho mohu vnést, ale protože jsem měla jenom 1500 znaků, tak to stanovisko je velice krátké a já jsem se zaměřila jenom na některé nejdůležitější věci. Samozřejmě je to v zásadě tak, že strukturální fondy hrají důležitou roli při vytváření nových pracovních míst, která mají budoucnost. Regiony musí skutečně vědět, že při vytváření zelených pracovních míst mohou využít podporu Evropské unie, že se na ně mohou spolehnout. Právě pokud jde o vzdělávání, které je základem pro získávání dalších kompetencí, regiony a obce mají velký vliv. Rámcové podmínky pro další a celoživotní vzdělávání v mnoha zemích leží právě v kompetenci regionu a právě proto by měly být vyzývány k tomu, aby vytvářely dobré rámcové podmínky. K tomu patří například rozvoj příměstské dopravy a také městské mobility. Význam mobility, kterou zmiňuje také paní Schröter, hraje eh, velkou roli pro ty, kteří hledají pracovní místo. Dnes totiž je potřeba být opravdu mobilní, tak aby eventuálně bylo možné absolvovat poměrně dlouhé trasy, buď eh, kvůli vzdělávání nebo kvůli pracovnímu místu. Tady je třeba mít opravdu dobrou síť eh, městské a příměstské dopravy, protože tito lidé, kteří mají tuto síť k dispozici, mohou nalézt třeba i pracovní místa, která nejsou eh, zcela blízko jejich místu bydliště. Tehdy je potřeba modernizovat infrastrukturu, která by měla být také podpořena ze strukturálních fondů. Další věc, kterou zmiňuji v mém stanovisku, je otázka udržitelnosti strukturálních eh, finančních prostředků. My všichni známe případy, kde podniky evropské prostředky dostaly pro nové výrobny, potom ale pracovní místa po několika letech přeložili jinam. A to je problém, problém v celé Evropě. Pracovní místa, která mají budoucnost, musí být udržitelná. A proto musíme neustále komisi a i ta místní zodpovědná místa upozorňovat na udržitelnost eh, spolufinancovaných opatření. Evropské finanční prostředky musí být dlouhodobě vázány. Nepřála bych si, aby takto byly podporovány pouze podniky, které jenom krátkodobě vytvoří nějaká pracovní místa na konkrétním místě a potom je přesunou někam jinam. Závěrem v mém stanovisku zmiňuji také program Erasmus pro lokální a regionální eh, zastupitele. I když v tuto chvíli není zcela jasné, jak bude tento projekt pokračovat, tak tento program může velmi přispět k tomu, aby regiony a obce si mezi sebou vyměňovaly nejlepší postupy a zkušenosti. Právě pokud je o pracovní trh, tak regionální politici a zastupitelé se od sebe mohou vzájemně mnohé naučit. A jak jsem slyšela již včera, tak i pan komisař Hán je na, naše, na naší straně, pokud jde o e, rozvoj těchto věcí. Kolegyně a kolegové, toto je moje první stanovisko a já doufám, že se mi podařilo hlavní body vypíchnout také z hlediska našeho výboru a můžeme takto vhodně doplnit zprávu paní Šrojeterové. Já už se velice těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a jsem zvědavá, jaké budete mít připomínky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda otevřel diskusi. Mají slovo stínový zpravodajové, nejdříve paní Šretrová, prosím. Eh. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za první nástin její zprávy, za to, že tady osvětlila svou práci. My už dlouhou dobu stojíme eh, v kontaktu, spolupracujeme, už jsme o tom diskutovali, je to zpráva z vlastní iniciativy výboru pro zaměstnanost. Eh, ten má samozřejmě velký význam, především ve výboru REGI, protože výbor REGI tady vytváří rámcové podmínky pro to, aby potenciál eh, zaměstnanosti byl plně využit, ať už se tak potom stane nebo ne. Jak je tedy tato zpráva strukturována a jak eh, do toho zapadá část, která se týká regionálního výboru? Zpráva souvisí s iniciativou, která vychází z toho, že Evropa 2020 eh, uvádí, že do toho chce vnést určité ekologické prvky, ale některé věci, které se týkají zaměstnanosti, však do toho vůbec nejsou vnášeny. I když eh, předsednictví, jednak španělské, eh, s tématem New Skills for New Jobs, na tom usilovně pracují. A potom samozřejmě také belgické předsednictví, to by se velmi rádo zaměřilo na zelená pracovní místa. A já vlastně s oběma předsednictvími v tuto chvíli jednám. Ve výboru pro zaměstnanost bylo více než 20 studií, Eh, na toto téma. Především jsou to mezinárodní eh, studie a s G8 a G20 v této souvislosti se to velice intenzivně diskutuje. Eh, byla tady jednak ta definice, co to jsou zelená pracovní místa, potom jsem převzala definici IAO, ILO asi. A v těchto studiích vyplývá z nich vlastně jedna věc, tedy to, že rámcové podmínky jsou rozhodující proto, zda je potenciál pracovních míst vyčerpán nebo ne, jestli je tam e, nějaká politika e, ekologické zaměstnanosti, tedy eh, jestli tam přijdou investoři, jestli si řeknou, ano, tady se vyplatí investovat, je tady stabilní politický rámec, e, a tady bych to chtěla opravdu zdůraznit, to, že je třeba, aby to bylo stabilní, protože z Německa víme, že tam, kde je stabilní politika, jsou potenciály pracovních míst opravdu vyčerpávány, využívány, jde to do 100 tisíců pracovních míst a například eh, o otázky energetická efektivita nebo efektivita budov, kde je to stabilní, tak tam se opravdu, opravdu ty potenciály využívají a tam, kde to není stabilní, tak tam ne. A to je něco, co velice úzce souvisí s regionálním eh, nebo s výborem regi. Je potřeba tady být eh, udržitelnou rozpočtovou politiku, stálou politiku, kde se vlastně řekne, ano, my chceme tento směr, chceme, aby ten náš průmysl, naše město se ubíralo tímto směrem. Město, to je vlastně určité jádro příležitostí, ehm, ať už jde o ekologickou obnovu, pokud jde o efektivitu budov, ať už jde o mobilitu. Ehm, takže když tady se město rozhodne, že takto podnikne určité kroky, připraví třeba strukturu, e, cesty pro kola nebo parkoviště pro kola, pro jízdní kola, tak potom tam je také inovice, je tam takový klaster inovací. To ukázaly zcela jasně některé příklady v Evropě, můžete si o tom přečíst v těch studiích a jsou nejrůznější čísla, optimistická čísla, která se vytvoří, když eh, souhlasí rámcové podmínky a potom to samozřejmě může být také vše pesimistické, pokud ty rámcové podmínky nejsou dobré. Takže jak vytvořit dobré rámcové podmínky, to je centrální otázka výboru Rigi a proto si myslím, že i zpráva pana Nistleroje je velice důležitá. Tam je mnoho takových aspektů, jak spojíme vědu a výzkum s inovacemi eh, s a tedy především s regionálním rozvojem jde o to, jestli eh, bude podporován ekologický výzkum, výzkum eh, toho, jak reagovat na klimatické záležitosti. Eh, budou financovány určité pilotní projekty. To jsou všechno věci, které budou mít dopad na pracovní místa, když se to v nějakém regionu řeší. Takže v tomto ohledu jsme velice plodně spolupracovala s panem ministrem. Myslím si, že ta zpráva je velice dobrá, protože se to tam všechno konkrétně odráží. Proto je pro mě velice důležité, aby výbor Regi do toho vnesl e, tu svou stránku, svou notu a potom bychom vlastně tam mohli mít takovou zvláštní kapitolu v té mé zprávě, aniž bychom to příliš měnili a nebylo by potřeba o tom zvlášť hlasovat, protože by bylo jasné, že to je jeden celistvý komplex. A v tomto smyslu bych chtěla spolupracovat s paní Westphal. Eh, osobně už jsme se na tom dohodli, ale myslím si, že by bylo dobré, eh, kdyby tedy i kolegové uvažovali tímto směrem. Je jasné, že důležitou součástí strukturálních fondů je také investice do ekologických záležitostí, protože je jasné, že abychom dosáhli té změny, tak potřebujeme podporu, podpory, dotace. A samozřejmě to přináší i pracovní místa. To je možné na těch pozitivních příkladech dokázat. A tam, kde to tak není, tak tam není ten potenciál pracovních míst dostatečně využit. A to je vlastně to hlavní poselství. Děkuji mnohokrát. Nevím, jestli i ostatní stínoví reportéři chtějí pohovořit, protože nikdo nic nepoukázal, ale pan Vlasák chce pohovořit. Paní, eh, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že při tvorbě pracovních míst se zpravodajka zaměřila hlavně na městskou dopravu jako takovou. Osobně se domnívám, že tam jsou rozhodně velké rezervy. Chci jenom ujistit, že to jsou priority obcí a měst a problém je v tom, že existuje mnoho projektů a existuje málo financí. V tomto smyslu musíme apelovat na jednotlivé vlády a na přerozdělení těch financí právě ve prospěch řešení této problematiky. Uvědomme si, že jestli chceme tady zajistit pokrok, musíme mít prostředky nejenom na výkup pozemků, na obnovu sítí, ale i na obnovu třeba vozidlového parku a vybudování zázemí. Čili má poznámka směřuje k tomu, že si musíme pohlídat, kam tyto peníze vlastně tedy směřují. A poslední poznámka směřuje k Erasmu pro místní a regionální poslance. E, tady víme, že v loňském roce parlament schválil určitou sumu prostředků v této věci, ale bohužel tyto prostředky nebyly využity e, v tomto smyslu byla zadána, pokud vím, pouze studie, která by měla tyto věci vyřešit a tím pádem jsme vlastně žádného poslance na nějakou Eh, zkušenost nebo na nějakou stáž neposlali a ke smyslu eh, tohoto projektu vlastně tento smysl nebyl dodržen jako takový. Čili chtěl bych, aby v této věci byly učiněny další kroky. Děkuji. Thank you eh, very much, Lambert. Děkuji. Lambert van Nestorov, prosím. Dank for... Chtěl bych také poděkovat za veškerou práci, která byla zatím odvedena. Já si myslím, že je velice důležité, abychom propojili tuto zprávu z eh, diskusí, kdy jsme se bavili o tzv. zelené ekonomice, o územních snahách. Když se podíváme na Evropskou strategii 2020, tak je to skutečně inteligentnější a zelenější, abych to řekla jen tak v kostce. Ale Můžeme to zajistit pouze, pokud budeme mít náležitou lokální i regionální vizi. A já bych chtěla, abychom měli více takovýchto vstupů, které bychom převáděli právě na tu nejnižší místní a regionální úroveň, protože právě v oblasti zaměstnanosti můžeme zajistit určité stimuly, pokud máme větší, jasnější vizi. A to je, co bychom měli probrat v tomto výboru. Měli bychom se bavit o územní dimenzi, o integrovaném přístupu, který je vždy určitou podmínkou pro čerpání fondů. A také bychom měli zajistit dobrou spolupráci, dobrou, eh, dobrý postup při schvalování na nejrůznějších úrovních. Pokud chceme vytvářet pracovní místa, tak eh, iniciativy regionů a měst musí být propojeny s cíly, které jsou jasně definovány na národní i evropské úrovni, protože velice často se neustále eh, v podstatě objevují věci, které jsou dávno známé a zajeté, když se podíváme na zelení komise o elektrických automobilech a podobné problematice, tak z toho jasně vyplývá, že každé město pracuje na svých vlastních projektech, ale bohužel tam neexistuje vzájemná koordinace, takže je jasné, že potřebujeme decentralizované iniciativy, nicméně, ale zároveň potřebujeme větší zacílení těchto projektů, lepší koordinaci jsme omezeni počtem slov, možná bychom mohli předložit pozměňovací návrhy, abychom nanesli tyto nové aspekty, ale jasně jste stanovila ty nejdůležitější priority. A chtěl bych tedy pouze říct tyto dodatečné poznámky. Já se omlouvám za EPP, pan nebo paní Kováči. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз искам да благодаря първо на доклад. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za její návrh a za stanovisko a plně souhlasím s kolegy. Místní orgány by se měly aktivně zapojovat do vytváření kvalitního vzdělávání a odborné přípravy. A když evropské instituce předkládají důležité dokumenty, jako je například Strategie 2020 eh, k mobilitě, Neměli bychom zapomínat na tyto věci právě na mobilitu, na zelenou politiku, neměli bychom zapomínat na to, že nové členské státy tady mají určité spoždění a že ho musí dohánět. Neměli bychom zapomínat na infrastruktury, na technické, fyzické. Jsem ovšem poněkud překvapen návrhem společnosti, která by měla být plně zaměstnána, protože já jsem zažil komunismus a socialismus a plán plné zaměstnanosti byl realitou, ale bylo to poněkud zvrácené. A mě by zajímalo, jestli můžeme mít společnost eh, s, plným, s plnou zaměstnaností. Možná, že toto bychom mohli to poněkud přeformulovat. Pan Angurakis. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε ορισμένες παρατηρήσεις. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, mám několik poznámek. V první řadě jsem byl překvapen, co říká paní Vesvalová k stanovisku, které zde projednáváme. Řešíme otázku veřejné dopravy, bavíme se o pracovních místech, možná se o tom bavili, ale mělo by to být součástí zelené ekonomiky. Například v zemi jako Řecko existuje velice vážný problém, ale nemyslím si, že by to bylo propojeno s tématem, které probíráme. A myslím si, že bychom to tam měli zabudovat. Bez pochyby řada finančních prostředků bude vyčleněna pro zelenou ekonomiku, protože je to určitá naděje, že se díky tomu vymaníme z této krize, před kterým stojí stávající kapitalistický systém. Ale problém eh, v podstatě není v tom, že se bavíme o zelené eh, ekonomice, k tomu zcela určitě přispějeme. V Allgemeine eh, Zeitung došlo, vyšel článek, který byl o Číně, která investuje do zelené ekonomiky oproti evropským trhům a já si myslím, že všechno ostatní, co teď děláme, je v podstatě sekundární. Já se snažím říci následující. Pokud tato strategie je založena především na zisku, a obávám se, že tomu tak skutečně bude, že se budeme hlavně bavit o zisku z této zelené ekonomiky, tak zaměstnanost a cíle v oblasti zaměstnanosti nebude možné dosáhnout. Chtěl bych být eh, konkrétnější. Je pravda, a souhlasím s tím, co bylo řečeno, že se jedná o velice důležitý sektor, že budeme muset posílit zelené technologie. To pomáhá podnikům, ale není to pouze o městech. Je tady další závažný problém a ten spočívá v tom, že vnitrozemí, a to nejenom v Řecku, ale i jinde. V jednotlivých zemích vzniknou například velké větrné elektrárny, solární panely a tak dále, což bude mít velký dopad na ekologii. Co s tím budeme dělat? Chceme mít skutečně velké eh, panely nebo větrné elektrárny, které budou v centru našich zemí. Eh, je to součástí této nové technologie, ale chceme to skutečně. Eh, bavíme se například také o velkých městech, o čističkách vody, o recyklaci odpadu. Eh, bavíme se o skutečně závažných problémech, které jsou nejen v Řecku, ale to jsem také slyšel v Slovinsku a v celé řadě dalších zemí Evropské unie. Jsou tyto technologie skutečně zelené? Za třetí je naprosto jasné, že když se bavíme o nových promyslových sektorech a o nových technologiích, tak eh, pochopitelně se na to můžeme dívat eh, z regionálního hlediska, tak jak je to zmíněno ve zprávě, o které jsme před chvílí hlasovali, ale bavíme se o také podnicích, o sektorech eh, a určitých úsporách. To je to hlavní téma. Čili já si myslím, že žádná jednotlivá země sama o sobě nemůže vyřešit tento problém. Pokud chceme mít eh, hromadnou eh, výrobu, hromadné vývozy, tak jak to chceme zajistit? Chceme postoupit ke konkurenceschopnosti, pochopitelně tady jsme zažili nejrůznější problémy. Když chceme pokrýt naše vlastní potřeby, tak otázka zní, jak to uděláme v kontextu této krize. Vzhledem k tomu, že chceme maximálně využít sociálních fondů a jiných fondů, jako například fondu soudržnosti, tak si myslím, že musíme mít jasné cíle v oblasti soudržnosti. Nemůžeme přejít k zelenější ekonomice, která by nebyla propojena s potřebami, které jsou dány v oblasti výroby v jednotlivých regionech, abychom mohli také přemostit ty průmyslové eh, problémy, to určité spoždění, které v některých zemích eh, existuje auch äh, beiden Já jsem oběma zpravodajkám také velice vděčný, protože obě dvě zpravodajky nám předložily velice dobré návrhy. Když hovoříme o politice soudržnosti, o regionální politice, tak eh, takové těžiště v politice podpor bylo podpořit regiony v tom, aby zvýšili svou konkurenceschopnost a aby se tím vytvořila pracovní místa. Nyní se diskutovalo o tom, že Lisabonská strategie 2000 až 2010 selhala. Evropa, Evropská unie, jakožto nejdyme, eh, nejdynamičtější region světa, že se to vlastně nedosáhlo tohoto cíle dobře jsme to nespracovali, ještě jsme to nestihli ani zpracovat a teď tady najednou máme další strategii, náhle se sami stavíme na špičku boje proti klimatickým změnám a že budeme vytvářet technologie, na které čeká celý svět. Já si myslím, že to je vše trochu přitažené za vlasy. Zapomínáme, že byly i úspěšné oblasti i v rámci Lisabonské strategie, o tom jsme diskutovali právě zde v našem výboru a Jedna z úspěšných oblastí byla právě politika soudržnosti. A pokud mezi rokem 2004 až 2007 do Evropské unie vstoupilo 12 nových zemí a mnohé s velkým úsilím a také díky solidární podpoře starších členských zemí v rámci politiky soudržnosti vlastně Ehm, se dobře rozběhly a přiblížili se tomu evropskému standardu, tak je to úspěch. A my bychom měli navázat na tyto úspěchy. A to v těch aspektech, které jsou důležité pro lidi v Evropské unii, pro občany našich zemích a regionů. My pro ně přece tady děláme politiku. A pro ně je důležité, aby jejich pracovní místa v době krize byla zachována, anebo aby alespoň měli možnost eh, nějak si uchovat nějaké jiné zaměstnání. A to je jedna z klíčových věcí, na kterou bychom měli pamatovat, když hovoříme o regionální hospodářské politice v našem výboru. A já jsem vděčná, vděčný eh, oběma zpravodajkám eh, za to, že především o paní Schröderové, upozornili na to, kde je hnací motor pro regionální rozvoj v Evropské unii, když jde o etablování vědy a výzkumu, o e, vytváření e, vzdělávání a tak dále. Tedy je to ve městech. A až tady budeme hovořit o politice soudržnosti, e, o konvergentní politice, tak bychom měli myslet právě na města, na městské oblasti. A tady podpora ze strany Evropské unie by měla být spojena s regionálním a místním úspěchem, protože to přineslo, pardon, podporou, to přineslo úspěchy, neměli bychom na to zapomínat. A téma zaměstnanost, to je jedna z klíčových věcí při vytváření regionální politiky. Na to bychom měli myslet. Děkuji. Thank you very much. <clears throat> Mnohokrát. Děkuji. Máme tady posledního řečníka na seznamu. Prosím, paní Manesku. Președinta, ca să nu repet če uh, ce spus... Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nebudu opakovat to, co mi kolegové již řekli. Chtěla bych eh, pouze poděkovat eh, paní zpravodajce a chtěla bych zdůraznit eh, dvě myšlenky. Jinak je to podpora pro pilotní projekt Erasmus, který je určen pro zástupce místní a regionální samozprávy. Tento projekt by podle mého názoru měl pokračovat a doufám, že pomocí eh, Evropské komise zajistíme náležitou podporu, abychom v těchto projektech mohli pokračovat. Další návrh je úloha místních eh, zastupitelstev a jejich nové kompetence, čili otázka, jaké kompetence by měly mít. Děkuji. Nevím, jestli paní Vesfal se chce vyslovit k tomu, co řekli kolegové. Prosím, máte slovo. Eh, budu velice stručná. Především bych chtěla poděkovat všem, kteří se přihlásili v této debatě o slovo. A já si z toho vezmu sebou to, že těch málo znaků, které mi byly k dispozici, nebylo úplně mimo, eh, že tady vlastně mám podporu výboru a jsem velice potěšena tím, že všichni tady jsme na stejné línii, také pokud jde o Erasmus pro místní a regionální poslance že jde o ty místní a lokální politiky, že tady je souhra různých úrovní politiky. Já jsem z komunální politiky, přišla zde do evropské politiky, postupně jsem se takto e, vyvíjela, takže já vím, jak důležité jsou e, komunální rozhodnutí a jak Evropská unie k tomu může přispět. Pokud je o zaměstnanost, tak to je samozřejmě cíl nás všech. Říkal to i pan Celer, jde o to, abychom co nejvíce lidí měli zaměstnaných, aby si mohli udržet svá pracovní místa. A paní Schröter tady také zmínila, že je potřeba o to, aby to byla kvalitní pracovní místa a nejen tak ledajaká. A sociální výbor a výbor pro zaměstnanost to je vlastně jeho parketa a my bychom se tady měli teď zaměřit na spolupráci. Já již předem děkuji všem kolegům, kteří k tomu přispějí kteří přispějí k tomu, že toto stanovisko bude důležité. Děkuji. Děkuji, takže to chápu tak, že můžeme tento bod uzavřít, protože už jsme dokončili debatu a chtěla bych připomenout kolegům, že lhůta pro předkládání návrhu je 4. května v poledne a budeme hlasovat 22. června na zasedání výboru REGI. Takže bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, všem stínovým zpravodajům a myslím si, že můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je s účastí Evropské komise diskuze. Máme tady pana eh, Rudolfa Nislera. Téma je pilotní projekty v roce 2009, které byly tedy eh, zřízeny v roce 2009 na žádost výboru REGI. My jsme požádali o informace z DG před několika měsíci. Vyžádali jsme se informace o postupu prací na těchto projektech. V únoru jsme obdrželi dopis od generálního ředitele, ten jsme dále rozšířili mezi kolegy. A dnes bych tady chtěla přivítat zástupce generálního ředitelství pro regionální politiku a doufám, že budeme mít kvalitní diskusy o tomto tématu, tedy pilotních projektech. Možná víte, jenom to připomenu ohledně zástupců komise, že v tuto chvíli se nacházíme v procesu přípravy na rozhodnutí k následným krokům, krokům v návaznosti Týká se to rozpočtu na rok 2011. Brzy se budeme rozhodovat o tom, jestli budeme chtít pokračovat nadále v těchto projektech a to závisí samozřejmě také na tom, co si zde dnes od vás vyslechneme. A budeme dále samozřejmě i přemýšlet o jiných možných pilotních projektech. Proto je pro nás dnešní výměna nazaru velice důležitá, i vzhledem k tomu, že si potřebujeme toto rozhodnout. Máme tady pana ředitele Rudolfa Nisla, takže prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste zorganizovala dnešní výměnu názorů. Jak jste správně řekla, my jsme tuto zprávu poskytli v únoru a já bych vám dnes chtěla s, naši, s mým kolegou Ronaldem Holem od a dalšími kolegy, kteří na tom denně pracují, takovou zprávu o aktualizovaných údajích, protože od února už se stalo dal, další, řada dalších věcí, takže bychom vás chtěli informovat o nejnovějším vývoji. Také mám za to, že navíc k těm čtyřem pilotním projektům, o kterých vás budu informovat e, za DG Regio, máme tady také kolegu z DG Enterprise, který vás bude informovat o pilotních projektech eh, v textilním průmyslu, které provozují zase oni a my se účastníme pouze jako partneři. Pokud tedy souhlasíte, pak bych také s pomocí PowerPointové prezentace vás provedl těmi jednotlivými projekty, abychom se podívali, jak si tady stojíme. Na začátek tady vezmeme panevropskou evropskou koordinace v oblasti integrací Romů. Tento pilotní projekt se týká podpory inovativních a integrativních přístupů k mm, multidimenzionálním problémům, se kterými se potýká romské obyvatelstvo. Takže vlastně tady jde o podporu a integrace e, nejvíce deprivovaných obyvatel, to je právě romská komunita. Je zde jasné spojítko mezi tímto pilotním projektem a prováděním mainstreamových aktivit v operačních programech, protože my věříme tomu, že znalosti, které nazbíráme v kontextu tohoto pilotního projektu, by měla mít vliv na kvalitu realizace dalších iniciativ eh, ve prospěch romské komunity. Toto my právě také eh, financujeme z EFRR a ESF. Abychom mohli dále rozvíjet tento projekt, provedli jsme široké konzultace se všemi zúčastněnými aktéry. To proběhlo během dvou eh, velkých seminářů 13. března a 25. června 2009 a během těchto seminářů jsme diskutovali a pochopili jsme, jaké jsou eh, ty nejdůležitější aktivity, na které bychom se měli soustředit v tomto pilotním projektu a podle nich jsme také celý projekt strukturovali. Měli jsme čtyři hlavní priority, které jsme identifikovali během konzultací. Za prvé to bylo eh, vzdělávání od nejranějšího dětství a péče o děti. Všichni chápeme, že vzdělávání je klíčovým faktorem ve, v integraci a reintegraci eh, těch ohrožených obyvatel, proto je třeba začít co nejdříve v nejranější fázi života těchto obyvatel. Chceme samozřejmě stavět na existujících dobrých praxích a vytvářet další inovativní přístupy k vzdělávání. Druhou oblastí aktivit bylo Eh, samostatná výdělečná činnost a mikropůjčky. Jak víte, eh, romské obyvatelstvo je znevýhodněno na trhu práce, je pro ně velice obtížné dostat se k zaměstnání eh, jak, a proto často se zdá jaksi výhodnější pro ně, aby, za, aby za, založili vlastní firmy, aby se snažili o samostatnou výdělečnou činnost. Proto tedy jsme navrhli eh, tuto aktivitu prostřednictvím eh, mikroúvěru, tedy podporovat eh, samostatnou výdělečnou činnost. Jedná se o půjčky ve výši třeba 5000 eur, které umožní těmto osobám si zakoupit například automobil a dostat se na místní trh, založit si vlastní firmu. Takže eh, hlavní myšlenkou zde je tady podpora samostatné výdělečné činnosti. Třetí oblast se týká informací a zvyšování povědomí o těchto problémech. Tady nám jde za prvé o informování širší veřejnosti o konkrétní specifické problematice, která se týká romských obyvatel, a za druhé životní podmínky také nám, ale jde o opatření namířená přímo na romskou komunitu, to znamená o vytvoření takového vzájemného porozumění toho, co se dá udělat pro to, aby bylo možné se vyhnout znevýhodnění a nějakým pocitům eh, znevýhodnění, které by mohly být velice kontraproduktivní. Čtvrtá oblast se týká nástrojů a metod pro hodnocení a sbírání dat jako základ pro rozhodování, politické rozhodování založené na důkazech. Tady nám jde o sběr informací, které nám umožní v budoucnu formovat správné návrhy v jednotlivých politických kontextech. My řídíme tento eh, pilotní projekt, nicméně rozhodli jsme se, že subdodavatelsky doda- zajistíme velkou část tohoto projektu, protože nemáme vlastní zdroje na to, abychom se sami o celý projekt postarali. Je to také vzhledem k tomu, že znalosti eh, mají i jiní eh, hráči eh, a proto je třeba tyto znalosti využít. My jsme podali výzvu na pro partner, možné partnery v tomto projektu. Hodnotí, hodnotili jsme eh, tyto žádosti v roce 2008, měli jsme hodnotící komisi a eh, dopisy, které rozhodly o přidělení eh, těchto rolí, byly rozeslány velice nedávno, na začátku roku 2010. V tuto chvíli jednáme s těmi vybranými organizacemi o dalších detailech. S kým tady budeme spolupracovat v následujících letech? Za prvé se nám jedná s eh, Fondem pro vzdělání Romů, tam jde o to vzdělávání. Za druhé to bude Polgar Alapítvany, organizace, která se zabývá tím e, samostatnou výdělečnou činností a mikroúvěry. A třetí organizace je Spolu International, tam se jedná o informace a Eh, zvyšování povědomosti. Eh, jde nám tam o 1,9 milionu, 1,5 milionu a 0,9 milionu eur. Dále, to je pro nás velice důležité, rozhodli jsme se eh, spojit naše zdroje s Evropskou, tedy se Světovou bankou a se spojenými s OSN, s jejich rozvojovými programy tam bude 400 tisíc eur a ve spolupráci se Světovou bankou a rozvojovým programem OSN se tady budeme snažit eh, pracovat na sběru dat a jejich hodnocení. Říkám to proto, že tyto dvě organizace eh, se velice úzce zapojovali do oblasti integrace romského obyvatelstva už v minulosti a proto naším cílem bylo skutečně zde získat a schromáždit nejlepší znalosti a prostředky, které máme k dispozici. Na rok 2010 jsme naplánovali konferenci na podzim roku 2010, která by se týkala eh, sběru dat a jejich hodnocení a možná už jste si také všimli, poprosím o další slide, že jsme už pokročili v těchto aktivitách na podporu romského obyvatelstva také vizuálně. To znamená, že máme obrovský transparent na budově Perlemontu, eh, který tam byl umístěn od 8. do 11. dubna a to bylo na připomínku Mezinárodního dne Romů, který je právě 8. dubna. Tolik tedy eh, k současnému stavu eh, projektů, které se týkají romského obyvatelstva. Tam už jsme tedy ve velmi konkrétní části prací. Pokud souhlasíte, pokračoval bych dál druhým pilotním projektem a to je tedy projekt Erasmus pro volené místní a regionální zástupce. Když jsme zahájili diskuse o tomto pilotním projektu, Měli jsme trošku problémy eh, s porozuměním toho, jaká by byla, jaký by byl ten správný postup v této oblasti, protože eh, samozřejmě náročnost na zdroje je velice eh, vysoká jak ze strany komise, tak i pro ty možné kandidáty, kteří by mohli se účastnit projektu, to jsou právě místní a regionální volení zástupci. Bylo nám také jasné, že pokud to chceme skutečně brát vážně, což bylo naším cílem, tak musíme zajistit, aby eh, byla k dispozici správná metodika pro poskytování a psaní zpráv a také pro eh, skutečně získání, získávání důkazu o tom, že eh, právě tyto programy jsou relevantní. Je třeba také samozřejmě eh, si uvědomit, že nevždy jsou výsledky hmatatelné. My tady chceme připomenout k dlouhodobějšímu cíli a sice vybudování kapacit na místní úrovni. Proto je třeba vytvořit něco právě s dlouhodobou perspektivou. Abychom získali jasnější obrázek toho, co, jaká by byla proveditelná cesta provedení těchto projektů rozhodli jsme se vypracovat studii proveditelnosti. Zvolili jsme na to soukromou organizaci Ecotech Ecoris a rozhodli jsme se, že otestujeme zájmy a potřeby možné tady cílové skupiny na vzorku zvolených zástupců a aktérů. A chtěli jsme získat rady o tom, ohledně toho, jaký typ mobility, tedy takovýchto schémat programu by byl nejlepší. Závěrečnou zprávu jsme získali na konci ledna 2010, ale bohužel tady se to trošku opozdilo. Toto bylo původně očekávané datum. V tuto chvíli máme k dispozici konečný návrh této zprávy, o něm jednáme s našimi partnery a v tuto chvíli tady vám mohu poskytnout takové předběžné závěry z této zprávy, o kterých ještě jednáme s našimi subdodavateli. Zjistili jsme, že navíc eh, k té otázce časové na straně možné tady cílové skupiny, skupiny a Navíc k tady oblé otázce nebo problematice finančních příspěvků, tam existuje ještě řada dalších aspektů, které musíme vzít v úvahu. Například jazyková bariéra. Jak se máme tedy vyrovnat s tím, že velice často na místní úrovni máme omezené kapacity e, a omezené možnosti politiků vyrovnat se s cizími jazyky. Proto jsme zjistili, že délka, formát takovýchto výměných programů by se také musela přizpůsobit této zkušenosti. Diskutovali jsme o tom, jaký formát by byl nejlepší, abychom jaksi eh, získali nejhmatatelnější eh, výsledky s nejkonkrétnějšími implikacemi. Diskutovali jsme o tématech, která bychom měli nebo neměli do toho začlenit. A mimochodem, paní předsedkyně, je také důležité zde zmínit, že jsme také proskumávali podobné programy, které v tuto chvíli existují v Evropské komisi, abychom lépe porozuměli tomu, jaké implikace by to mělo pro naše zdroje a abychom zjistili, jaká silná slabá místa tam mohou být. Jsme si také vědomi toho, že když navrhneme takovýto model, tak to určitě nebude něco, co by eh, mělo být bráno jako nějaká eh, levná dovolená nebo cestovní kancelář. Rozhodně by tam eh, v takovýchto výměných pobytech měla být přidaná hodnota v podobě znalostí a učení této zprávě pro o proveditelnosti jsme v rámci jejího vypracovávání jsme zorganizovali 11 workshopů s možnými aktéry na eh, regionální a místní úrovni v devíti členských státech a řekl bych, že obecně eh, zpětná vazba byla velice pozitivní. To znamená, že možní kandidáti na eh, takovéto programy eh, projevili velice silný zájem o vývoj takového programu, nicméně zazněly také obavy, které se týkaly především časových možností na jejich straně a také omezené připravenosti nebo možnosti těchto místních politiků finančně přispívat na takové výměné pobyty. Takže s tím se musíme pro tuto chvíli vyrovnat. Takové jsou zatím naše informace. Jaký bude další krok v tomto projektu? Jak víte, chceme co nejvíce na pomoci. A jak už pan komisař Hahn řekl včera, díváme se na celý tento návrh pozitivně. To znamená, že teď potřebujeme provést ještě další debaty o jednotlivých možnostech, které jsme identifikovali jako nejslibnější v rámci konzultací a tedy dojít k nějakému konkrétnímu návrhu. Je třeba také ověřit další možnosti v již existujících nástrojích, jako například programy spolupráce, a zjistit, jestli by to byl proveditelný způsob, kterým bychom mohli pokročit dále a který by pomohl vyhovět těm potřebám, které jsme identifikovali u místních politiků, místních volených zástupců. V tuto chvíli je to ještě velice předčasné říci, kterým směrem se chceme vydat. Já bych vás proto chtěl požádat, abyste nám laskavě poskytli více času ještě se na to podívat, protože chceme dospět k návrhu, který bude založený na skutečnostech, který bude skutečně se eh, vyrovn- schopen vyrovnat se všemi těžkostmi a problémy, které mohou vyvstat a chceme skutečně přijít s návrhem, který bude fungovat a přinese výsledky, které od něj čekáte. Další pilotní projekt. Tam bych chtěl poprosit kolegu Ronalda Hola, aby vám poskytl nejnovější informace o třetím pilotním projektu to je regionální politika v globálním rozměru. Dobrý den, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání, abychom mohli promluvit na zasedání vašeho výboru o tomto důležitém pilotním projektu. Jak víte, týká se oblasti, ve kterou vy důvěrně znáte a vy jste se také účastnila práce na této oblasti jako komisařka pro regionální politiku. A my se tady snažíme urychlit tuto práci právě díky prostředkům, které jsou k dispozici v rámci pilotních projektů. Máme 2 miliony euro na rok 2009 a 1,5 na stávající rok. Dovolte mi, abych velice stručně připomněl, proč jsme se zapojili do této aktivity. Když se podíváme na mandát, který máme od Evropského parlamentu, tak eh, se na, jsme chtěli přispět ke strategickému partnerství mezi Evropskou komisí a třetími zeměmi. Také na základě požadavků eh, ze třetích zemí, abychom více spolupracovali v oblasti regionální politiky, čili žádají obecně více informací eh, od Evropské unie, jakým způsobem řídíme regionální politiku. Za druhé, máme dlouhodobé zkušenosti více než 20 let, jak řídit regionální politiku, především z hlediska více úrovňové zprávy. Také si myslíme, že tím přispíváme k lepšímu image Evropské unie na mezinárodní scéně a v neposlední řadě prostřednictvím regionální politiky Máme vynikající příležitost vysvětlovat třetím zemím, co děláme v Evropské unii, především z hlediska hodnot otevřených trhů, což je jedna z podmínek regionální politiky eh, v oblasti pravidel hospodářské soutěže, veřejných zakázek, trvalé udržitelného rozvoje, ekologie, v oblasti rovných příležitostí. To jsou podmínky, ze kterých se provádí regionální politika, která zohledňuje systém hodnot, což je zajímavé v našem vztahu ke třetím zemím. Co se týče vykonávání těchto projektů v roce 2009, tak v zásadě můžeme rozdělit náš pracovní program do čtyř hlavních kategorií. V první řadě pořádáme konference, semináře na následující témata, za druhé organizujeme výměné návštěvy, studijní pobyty s klíčovými zástupci v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje. Dále připravujeme nejrůznější studie a v neposlední řadě vytváříme komunikační nástroje v této oblasti. Nechci hovořit příliš dlouho, ale vyberu si jeden pilotní projekt, který vám udělá jasnou představu, jaké aktivity provádíme. Například 11. Eh, 12. května roku 2009 jsme měli úplně první regionální, ale byl to i mezinárodní takový seminář. Bylo tam více než 300 účastníků. Také jsme zorganizovali seminář pro země z oblasti ASEANu v letošním roce eh, v rámci otevřených dnů v Bruselu. Eh, v říjnu jsme organizovali něco podobného a v neposlední řadě eh, jsme připravili pro oblast ekonomické měnové unie západní Afriky v Burkina Faso semináře na témata regionálního rozvoje. Dále zařizujeme nejrůznější výměné pobyty, studijní stáže pro zástupce. V této oblasti jsou aktivní především Brazilci a jejich zástupci se podívali do čtyř oblastí v Evropě, dívali se, jakým způsobem se implementuje regionální politika, jaké priority se používají v oblasti sektorů, jednotlivých území, za druhé, organizujeme výměny mezi Čínou a jeho východní Anglií na téma inovace a klastrů. Jedná se konkrétně o město Cambridge a v neposlední řadě organizujeme výměnu eh, šesti, zást- šesti zemí eh, Jižní Ameriky do Španělska. Je to podobně jako v případě Brazílie. Bavíme se hlavně o výzvách v oblasti regionálního rozvoje. Jeho američané mají o tom velký zájem, protože v tuto chvíli tam probíhá diskuse, že by tam vytvořili nadnárodní rozvojový fond pro šest daných zemí a pochopitelně za účelem vytvoření tohoto fondu se dívají na model Evropského regionálního fondu a fondu soudržnosti. Další třetí aktivity se týkají studií. Eh, rok 2009 eh, byl rokem, kdy jsme organizovali nejrůznější studie, probíhalo tam zadávání těchto studií, pracujeme na studiích spolu s Ukrajinou, eh, dále se dělá revize, vzájemná revize, jak se rozvíjí jednotlivé ukrajinské regiony, dále pracujeme s asociací příhraničních regionů v Latinské Americe. Koncem letošního roku se tam bude pořádat konference, kde budou prezentovány výsledky studie, konkrétně v Ekvadoru. Dále spolupracujeme s Mercosurem, s Latinskou Amerikou, s OECD. OECD nám pomáhá s územní přehledem, s územní revizí rozvoje v Brazílii. Opět eh, to jsou projekty a studie, které byly zahájeny a souhlaseny v roce 2009 a konkrétní výsledky by měly být známy v roce 2010, eh, po případě na začátku roku 2011. Také jsme vytvořili komunikační nástroje na vývoz eh, v oblasti regionální politiky. Možná někteří z vás viděli informační materiály, které jsme nazvali Evropská regionální politika je to inspirace pro země mimo Evropskou unii. Otazník, je tam otazník, protože je to dohoda a na, vlastně ta spolupráce je na základě koncenzu. Nejsou tam žádné příkazy, instrukce ze zhora dolů, jak by to mělo fungovat. Nicméně zásady, které jsme identifikovali, eh, díky naší 20-leté zkušenosti jsou velice užitečné a jsou ku prospěchu v rámci tohoto dialogu. Pro rok 2010 eh, budeme pokračovat eh, v naší práci. Používáme rozpočtové zdroje, které byly dány k dispozici v roce 2009, ale máme celou řadu aktivit, které chceme naplňovat v letošním roce. Například jsme podpořili Brazilce při organizaci svých otevřených dní, podobně jako je tomu v Bruselu, ve všech brazilských regionech, kde je tématem eh, politika regionálního rozvoje. Organizujeme semináře pro zástupce brazilské administrativy. Jsou to odborné záležitosti, které se týkají implementace regionálních politik, například metoda hodnocení, otázka finanční kontroly a auditu, dále informačních systémů. Zúčastníme se spolu s Číňany e, Expa v Šanghaji, bude to o regionální politice a podobných otázkách. Dále Argentina. Argentina je také zemí, která by chtěla prohloubit dialog spolu s Evropskou komisí a pokud možno i s OECD budeme pokračovat ve spolupráci s Ukrajinou a máme žádost o podporu ze strany Jihoafrické republiky a Austrálie. Měl bych říci, že se ale zaměříme především na země, kde jsme jako komise podepsali memorandum o porozumění, což je Číno, Ruska, Číno, Čína, Rusko, Brazílie, Ukrajina a také se snažíme řešit ad hoc žádosti z dalších oblastí podle toho, jestli máme k dispozici nějaké zdroje. Většinou je to trochu nepředvídatelné, těžko říct, jak se bude vyvíjet náš pracovní program měsíc od měsíce, ale jedna oblast se dostává eh, do problémů, je to oblast eh, spolupráce, eh, kdy například jedna země chce převzít otěže. Například v loňském roce jsme moc nespolupracovali s Ruskem, ale v roce 2010 ta spolupráce bude velice aktivní. Naopak v roce 2009 jsme byli velice aktivní s Čínou a naopak v roce 2010 se zdá, že se to trošku uklidnilo, čili ta eh, pracovní náplň je nepředvídatelná a musím říci, že požadavky jsou mnohem vyšší, než se nám daří zvládat. A co se týče po celém eh, požadavků z celého světa, kdy se jednotlivé zprávy chtějí bavit o otázce rozdělení zdrojů v rámci politiky soudržnosti, kterou máme v Evropě, tak eh, bychom měli velké problémy, kdybychom tyto eh, kdybychom mohli skutečně naplnit tyto požadavky v našem útvaru. Když se podíváme na pilotní projekty, tak to vede k celé řadě inovativních eh, eh, vede to k nejrůznějším inovativním cestám, výměnám a tak dále. A já osobně jsem velice rád, že nás podporuje také Evropský parlament. Chtěl bych poděkovat paní Himnerové předsedkyni, panu Lambertu van Nisterovi, se kterým také velice už se spolupracujeme, když naplňujeme tento pracovní program během posledních 18 měsíců. A na závěr ti z nás, kdo pracují v komisi, je to velice zajímavá příležitost, abychom si nastavili zrcadlo a řekli si, co vlastně děláme v oblasti regionální politiky, protože to je otázka, na kterou si musíme odpovědět, pokud se nám to podaří vůbec vysvětlit úspěšně třetím zemím. Chtěl bych poděkovat jak za pozornost, tak za spolupráci a podporu v těchto projektech. Děkuji, Ronemu. Já bych na závěr chtěl poskytnout informace, které se týkají čtvrtého přípravného akčního plánu. Jmenuje se přípravný, protože chceme prosazovat lepší prostředí pro poskytování mikropůjček. Tyto přípravné kroky znamenají celkových 7 milionů eur, které jsou k dispozici, které budou využity spolu s fondy, které jsou k dispozici programem Jasmine, což je eh, náš technický nástroj, který umožňuje budování kapacit v ne bankovních eh, institucích, které poskytují mikropůjčky a také v rámci pomoci EIB, eh, která také podporuje v rámci určitých aktivit tyto mikropůjčky. Čili jsou to přípravné kroky, které mají vést eh, k globálnímu programu, jak prosazovat a poskytovat eh, mikropůjčky. Takže 7 milionů jsme rozdělili na dva hlavní příspěvky, jinak je to EIF, jsou to granty, eh, kde máme zprávu těchto grantů, kdy Máme zástupce z EIB a z Jasmine a nedávno jsme také rozhodli, že příspěvky na mikropůjčky budou spravovány také Evropskou investiční, Evropským investičním fondem, čili je to příspěvek našemu partneru z EIF. Roku 2009 jsme poskytli grant ve výši 4 milionů a v roce 2010 doplníme zbývající 3 miliony. Také bych měl zdůraznit, že v kontextu eh, dohody o grantech s EIF se EIF rozhodlo, že navýší tuto částku svými vlastními prostředky. Bude to 250 tisíc euro na základě spolupráce tedy s Evropským parlamentem. Co, čeho má dosáhnout tato částka 7 milionů, která vyplývá z tohoto připraveného programu? Chceme poskytnout základní kapitál pro nebankovní finanční instituce. Cílem je, abychom se zaměřili na pět takovýchto poskytovatelů eh, mikropůjček a v případě 2010 bychom měli eh, zajistit 3 eh, až 4. Čili bychom měli mít tyto subjekty, které by měly poskytnout 900 tisíc euro pro MFI. Měli bychom zajistit trvalé udržitelný vývoj, Eh, dobré komerční výsledky eh, během životnosti těchto půjček. Čili měli bychom zajistit profesní standardy a životnost těchto půjček. Tento fond, který jsme získali od Evropského parlamentu, by se měl investovat během čtyřletého období poté, co ji převedeme do EIF a potom Tyto půjčky eh, budou v podstatě ukončeny do roku 2017. Jsou tam také určité správní náklady, které představují 7%, nicméně těch 7% by pokrývalo celé období až do roku 2017, čili to nám přijde naprosto rozumné. Co se má stát v roce 2010? Posílíme spolupráci v rámci jednotlivých aktivit v oblasti mikropůjček s ohledem na posílení účinnosti a vytvoření synergií mezi jednotlivými stavebními kameny. Možná jste se povšimli, že padlo rozhodnutí, že bychom měli přispět eh, programu Progress. Ten původní návrh byl takový, který jsme dohodli v kontextu Jasmine a spolu s Evropskou investiční bankou, eh, tak v podstatě tady dochází k nové dimenzi. Nemáme příspěvky pro budování kapacit eh, s možností půjčování 40 milionů, tak jak eh, jsme to původně plánovali. Teď máme novou dimenzi a také bylo řečeno, že EIB bude dále posilovat příspěvky. Takže této situaci se bavíme s kolegy z DG Employment a ECFIN. V podstatě toto generální ředitelství má na starosti celou koordinaci a musí trochu zjednodušit ehm, tyto věci, aby to bylo skutečně účinné. Takže pro rok 2010 je důležité, abychom našli náležitý model, abychom mohli dále rozvíjet aktivity v oblasti mikropůjček a to možná co nejlepším způsobem, abychom nespochybňovali to, co bylo zahájeno v rámci programu Jasmine, v rámci iniciativ, ke kterým jste sami přispěli. Takže, paní předsedkyně, na závěr bych chtěl říci, že máme první čtyři aktivity, které probíhají a Chtěl bych se zeptat, jestli tady je mezi námi kolega z generálního ředitelství pro podnikání. Není. Já se omlouvám, je to zvláštní, protože včera jsem s tímto kolegou telefonoval a bylo mi řečeno, že se dostaví na dnešní zasedání. Tak za to se omlouvám. Ale velice rád to zodpovím jakékoliv vaše dotazy a také i mý kolegové, kteří jsou zapojeni do každodenní práce v této oblasti, tak velice rádi zodpovíme na vaše dotazy. Děkuji vám za všechny informace. Máme, vážení kolegové, asi 25 minut na diskusi. Prvního na seznamu řečníků mám Lambera van Nistelroje. Děkuji vám za všechny informace. Jsem velice rád, že právě to bylo předneseno zde dnes ve výboru Regi, protože teď víme, jaká je situace a také bychom podle toho se měli rozhodnout, kam půjdeme dále. To je tedy první věc a sice, že pilotní projekty jsou pro parlament takovou možností, jak umožnit další důležité věci, které by se později mohly stát eh, v rozpočtu běžnou linií, tedy v rozpočtu v Evropské unie. A to je důležité, protože my tady můžeme něco vyzkoušet a potom je z nich udělat stabilní součást našich priorit. Máme na to tady dva nebo tři roku, ale, roky, ale musíme si být jisti, že to je projekt úspěšný. Takže vy nám teď poskytujete těmi informacemi takový stavební kámen základní, ale samozřejmě bychom neměli čekat příliš dlouho s tím uh, vy s tím rozhodováním o tom, zda to prodloužit nebo ne, zda z těchto pilotních projektů udělat stabilní součástí evropských priorit. To je tady i pro vás, paní předsedkyně, taková věc, nad kterou se zamyslet. A sice, jak my sami bychom měli vytvořit nějaký komplexní návrh za výbor Regio pro rok 2010, ale i další léta. To si tady ještě promyslíme. Další věc se týká těch informací samotných a uh, to dovolte, abych se toho jenom tak zběžně dotkl, ale nechci zacházet do detailů. Za prvé, eh, pokud jde o Romy, tak já jsem velice rád, že teď už máme nějaké konkrétní návrhy. Já vím, že socialistická skupina vlastně je původcem takovýchto eh, této myšlenky, takže možná by bylo dobré skutečně podporovat dobrou komunikaci s těmi, kteří přišli s touto myšlenkou a podpořili je i ostatní skupiny, samozřejmě, ať už ten projekt bude úspěšný nebo ne. Je skutečně obtížné dostat se až k těm nejnižším úrovním, až přímo k lidem a něco z dlouhodobého hlediska změnit. Mělo by se to samozřejmě dít udržitelně, trvale udržitelně, tak, aby to mohlo fungovat i v budoucnosti. Takže si myslím, že jsme dosáhli pokroku a Teď tedy se musíme rozhodnout, jakým způsobem to podpoříme a jestli to dlouhodobě zapojíme do eh, priorit, a to především na úrovni regionálních a místních úřadů. Za druhé, tam je ten pilotní program, který se týká eh, Erasma. To navrhla skupina ALDE, ale bohužel to nefunguje tak, jak jsme si původně představovali, protože když je nějaký pilotní projekt a projde obvyklými postupy v rámci Evropské komise, tak se na tom pracuje poměrně obtížně. Já si ale myslím, že parlament chtěl podpořit takový nový přístup, kterým by lidi na místní a regionální úrovni podpořil, umožnil jim vyrovnat se s novými úkoly. A některé z evropských organizací, těch zastřešujících, těm bychom možná mohli poskytnout ten, ty finanční prostředky a umožnit jim s nimi e, zacházet, jako u těch mikropůjček. Ale teď jsme si to všechno vzali na sebe a je to samozřejmě obtížné, musíme se rozhodovat, co je možné, co není a na konci roku zjistíme, že jsme vlastně nic e, neudělali. Takže vlastně, když si to uvědomíme, máme dvě, pardon, dva roky na to, abychom něco dokázali. Třeba hráči fotbalu na tom mají samozřejmě ještě méně času, ale já myslím, že ten způsob, který jsme zvolili, není úplně správný a myslím, že bychom možná měli zkusit inovativní přístup a sice přenést to celé na ty, kteří přímo mají kontakt s lidmi na místní a regionální úrovni. Samozřejmě si musíme být jistí, že ty finanční prostředky se vynakládají řádně, ale eh, nejsem úplně spokojen, pokud bychom měly pokračovat stejným způsobem. Třetí bod, tam jsem spokojen, a to je to ta podpora spolupráce na místní e, úrovni a na regionální politiky na globální úrovni. Tam mám řadu svých kontaktů a dobré informace, ale nemělo by se to týkat jenom klimatických změn. Samozřejmě je ještě řada dalších témat e, a způsobů, jak umožnit lidem pokročit integrovaným způsobem na regionální úrovni a na úrovni jednotlivých obcí. Takže ano, je tady řada otazníků, řada otázek, takže pokud máte nějaký námět a k němu spoustu otazníků, jak před chvílí řekl kolega, a je to otázka toho, jak, rozšit, jak sdělit ostatním zemím, eh, jak jsme vlastně dospěli k tomu našemu evropskému eh, zá, eh, zázraku, ale zároveň musíme se vyvarovat toho, abychom udělali kroky zpět. Zatím se nám dařilo velice rychle spolupracovat v rámci Evropy. Myslím, že to je dobrý příklad a dobrý projekt, ale mám k němu několik otázek. Vy jste řekl, že někdy existuje dobrá spolupráce s Evropskou komisí a OECD a tak dále, ale k tomuto bodu bych se chtěl zeptat, jestli plná účast existuje také ze strany europoslanců a poslanců, protože pokud jsou nějaká důležitá jednání, chtěl bych to ještě zopakovat, tak eh, paní předsedkyně, můžeme se ještě projednat, jak eh, to zařídit, ale skutečně by bylo dobré mm, podělit se o naše příběhy, naše zkušenosti s poslanci. Takže k tomuto bodu osobně mohu říct, že je podle mě důležité toto, aby se toto stalo stálou položkou rozpočtu do budoucna. Nejde tady jenom o, to, o rozvoj a o Evropskou komisi, protože my máme skutečný příběh, skutečné zkušenosti já jsem byl také předsedou asociace pohraničních regionů v Evropě a tam existuje ten meziregionální přístup. Máme několik regionů na hranicích, na pohraničí a v Latinské Americe například toto vůbec neexistuje, takže oni tam ztrácejí, přicházejí o velké kapacity, velký potenciál v oblasti obchodu, zdravotní péče a tak dále. A oni se nás teď ptají, jak to mají udělat v dlouhodobém hledisku, jak mohou umožnit svým občanům, aby spolupracovali i v rámci přeshraničních regionů. Oni s tím tady nemají zkušenosti. Teď už máme studii, o které se bude diskutovat, ale můžeme skutečně jim poskytnout skutečné uh, informace. Samozřejmě, že nemůžeme jim něco předepisovat sami, vždycky záleží na tom, jestli oni stojí u naše zkušenosti. Takže úplně poslední věc, to se týká mikropůjček. Někdy skutečně záleží na detailech. Já si myslím, že tato oblast skutečně je dobrá, je to dobrý nápad, je to moudré, abychom nedělali věci samo, sami. Měli bychom to dobře zorganizovat a potom to nechat dalším. Takže já bych chtěl říct si také zástupcům Evropské komise, aby přemýšleli o řádné organizaci těchto projektů, aby se nebrali všechny ty nálož jenom na sebe, protože je to otázka dobrého řízení, dobrého managementu. Takže děkuji ještě jednou za všechny ty informace a já požádám eh, sekretariát našeho výboru, aby tam začlenilo hledisko také hodnocení a tak dále. A navrhuji, abychom už začali přemýšlet o období 2011 až 2013 a abychom se tam snažili vnést nové myšlenky a je jich několik. Například situace ve městech, města obecně a také bychom měli hovořit o nových možnostech pro tedy další léta. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, François. Alfonzi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tyto čtyři iniciativy jsou velice zajímavé. Je tam opravdu různé hodnocení a pokud jde o problém Romů, tak to, co se provádí, je dobré. Doufám, že to bude mít dobré výsledky, protože to je rozhodující, ale je tady velké zklamání, pokud jde o Erasmus pro místní a regionální poslance, protože se tam nedaří získávat konkrétní výsledky nebo řešení pro program, na který jsme velmi čekali, nebo měli jsme velká očekávání ve spojení s ním a je, je to velice potřebné takže eh, tady jde je to složité, aby se dostali například poslanci z Portugalska do Finska, aniž by eh, prostě jsou tam velké překladatelské náklady a tak dále, je to složité. Možná, že by to mohlo být obráceně, možná, že tady bychom mohli vyzvat ty místní orgány, které už prokázaly své schopnosti v nějakých klíčových oblastech, v oblasti mobility, obnovitelných energií, v oblasti ochrany, biodiverzity nebo s nějakými mimořádnými výsledky. A tady bychom potom navrhovali jiným eh, regionům, jiným poslancům z jiných regionů, zástupitelům, aby se informovali o osvědčených postupech v jiných oblastech eh, Evropy v nejrůznějších eh, oborech nebo tematických oblastech. Tím bychom dobře vyměnili eh, osvědčené postupy mezi poslanci, eh, kteří by měli zájem o různých, eh, na různých průřezových tematikách. A tady by opravdu ty nejpokročilejší orgány nebo samozprávy mohly takto si vyměňovat různé poslance z různých regionů a pokud jde o tu třetí věc, tak tam jsem eh, poněkud eh, otřesen nebo překvapen. Ehm, a pokud jde o mikroúvěry, eh, tady máme veliké očekávání, protože tady si myslím, že se můžeme velice poučit a doufám, že váš program bude úspěšně doveden do konce. Chtěl by se ještě někdo další vyjádřit? Pokud ne, tak já si vezmu slovo sama, abychom zde bych nadnesla několik věcí a z našeho hlediska jedním z nejdůležitějších témat je, aby tyto pilotní projekty nebyly jenom takovou jednorázovou akcí, jednorázovými projekty, které zaniknou, až zanikne eh, ten systém pilotních projektů, ale že skutečně jde o trvalou udržitelnost pro nás je skutečně důležité to, aby ten systém byl nějakým způsobem zachován. V tomto kontextu si myslím, že právě projekt Erasmus je pro většinu z našich kolegů zde přítomných důležitou otázkou. My už jsme o tom hovořili včera s panem komisařem, ale už dnes se to zmínilo eh, v řadě dalších případů, protože, takže je to skutečně důležitá věc, protože my věříme, že tato úroveň a význam této úrovně zprávy v Evropské unii poroste a proto je důležité, aby místní orgány, regionální orgány eh, zlepšovaly své kapacity, abychom my měli nástroje k tomu, jak jim v tom na pomoci. To je velice důležitá skutečnost a proto tedy cel... a myslíme si, že celou vlastně myšlenkou projektu Erasmus bylo aby bylo možné zlepšovat kvalitu této úrovně zprávy. A úkolem aktivit v rámci Erasma je právě umožnit zlepšování kvality místní státní zprávy. Takže je to nadále zásadní otázka pro náš výbor a my, myslím si, že bychom měli dále přemýšlet o tom, jak to může fungovat v budoucnu. Já jsem si samozřejmě vědoma toho, že jsou tam problémy, že Evropská komise skutečně nemůže fungovat jako cestovní kancelář, aby umožňovala ty jednotlivé výjezdy a tak dále. Ale vy jste, pane řediteli, pokud jsem správně rozuměla, zmínil skutečnost, že teď uvažujete o možnosti propojení všech těchto aktivit do jednoho existujícího už projektu, nebo například Urban, a to by určitě mohlo být jedno z východisek, jedna cesta k úspěchu. Já si ale také myslím, že e, ta myšlenka programu Erasma, Erasmus by mohla být také prioritou pro budoucnost, takže bychom Erasmus mohli chápat jako součást regionální politiky a že by tam mohla být skutečně položka v rozpočtu, která by mohla být součást e, tedy té politiky, regionální politiky. To bychom také mohli vzít v úvahu jako jednu z možností. Myslím si také, že my teď víme, že vy tady diskutujete o finančních předpisech v komisi, které budou vytvářet rámec pro budoucí politiky. Já vím, že je obtížné to ještě dále měnit, ale možná ve vaší diskusi o finančních nařízeních a předpisech byste možná mohli přemýšlet o nějakých ustanoveních, která by umožnila zrychlit ty postupy, které Eh, cel, celé ty aktivity blokují a kvůli kterým to trvá celá léta, než se všichni proberou různými zprávami a tak dále. Takže si myslím, že by komise mohla podniknout něco v tomto směru, aniž by samozřejmě ohrozila rozpočet. Že je třeba udělat něco aby, pro to, aby ty pilotní projekty mohly probíhat mnohem rychleji, protože v řadě případů skutečně exist- stávající pravidla e, zaberou velké množství času. Takže je třeba zamyslet se eh, nad tím, jak to propojit se stávajícími politiky, politikami, především v rámci tady těch, eh, té politiky v oblasti měst a obcí. Tam je to skutečně velmi propojené, takže možná by se to dalo nějak propojit a vytvořit z toho něco stálého. Další věc, která je důležitá pro nás, jak zmínil Lambert, a sice, že je určitý problém v, s čerpáním pro, financí pro tyto pilotní projekty, protože pro Evropskou komisi je problém, že prostředky jsou rozprostřené a máme omezené lidské zdroje. Takže když přijde nějaká nová věc, tak to většinou dostanou na starosti zase ti samí pracovníci. Takže já si myslím, že je třeba vzít v úvahu eh, ty dopady nových iniciativ na zdroje i lidské. Je také pravda, že u pilotních projektů je také třeba mít pracovníky, kteří se jimi budou zabývat. A pokud chceme ale přikročit k subdodavatelskému způsobu, tak to také potom trvá eh, řadu let a tak dále. Takže je třeba od začátku už zajistit, aby ty iniciativy byly vůbec proveditelné z hlediska zdrojů. Tady to je možná také úkol pro to, pro to finanční nařízení, jak umožnit z hlediska zdrojů fun- lepší fungování komise a její spolupráci v rámci jednotlivých generálních ředitelství. Ještě jednu věc k romským projektům, protože já si myslím, že tento pilotní projekt je skutečně něčím, co by se mělo zařadit mezi hlavní projekty v rámci politiky Evropské unie. Takže je třeba se zamyslet nad trvalou udržitelností těchto eh, jednotlivých aktivit v rámci projektu a popřemýšlet nad tím, jak dobré praxe, osvědčené praxe, které budou výsledkem tohoto projektu, jak je začlenit do budoucích politik a do našeho přístupu k romské komunitě. To je něco, co je velice důležité. Bylo by určitě škoda, kdyby to byl jenom takový jednorázový projekt, ze kterého by nevzešly žádné eh, dobré praxe, které by se daly šířit dále. Takže tolik k mým komentářům. Já jsem vznesla několik žádostí vašim směrem, abychom tady například Erasmus mohli eh, provádět takovým způsobem, aby byly vidět nějaké výsledky. Jan Ondřej, prosím. Omlouvám se. Když eh, jsem si vyslechla celou diskusi především o Erasmu, tak eh, především v našem výboru bychom se měli velice pečlivě dívat vždy na nové iniciativy. Jakým způsobem se zavádějí. To se týká například Jessica. Jessica je skvělý projekt, kdy městní úřady se setkaly s MIB, tak si říkali, že to je skvělé, nicméně úplně na nic. V celé řadě případů to bylo na nic. EIB, čili Evropský investiční Evropská investiční banka změnila trochu pravidla, nicméně ty úrovně jsou pro jednotlivá města nepřijatelné. Takový příklad. Když jsme zavedli nový nápad, který byl praktický, zajímavý, mělo by to být co možná nejjednodušší, nejjednodušší protože jinak vytvoříme situaci, kdy pouze potvrdíme, že evropská politika je tak složitá, že je v podstatě nemožné cokoliv dělat. Erasmus byl vlastně tou nejskvělejší, nejjednodušší myšlenkou. Eh, Bopuí eh, to navrhl jako jeden prvek. V podstatě místní úřady se mohou od někoho učit. A ty to už organizují léta. Všichni lidé CMI v euroměstech a tak dále organizují podobné věci už léta. To tedy není problém. Není tam problém ani s jazykem, protože asociace to organizují a nevidí jazyky jako problém. V podstatě ti, kdo nehovoří jiným jazykem, tak nejedou. V podstatě potom tam narůstají eh, náklady na tlumočení. Ještě před přistoupením jsme se eh, domluvali s Ecos Ouverture a na druhé straně to byl Jean Charleg. Za nás eh, jsme se bavili o tom, jak zavést tento program Ecos Ouverture a po měsících vyjednávání to bylo stoprocentně organizováno CRMI, protože komise to na to pouze dohlížela. Já tady mám dojem, že pro nás je důležité, pro nové pilotní projekty, abychom navrhli něco, co nás zajímá a abychom tak posílili Evropskou komisi, protože jinak se dostáváme na mezivládní unii, což je případ eh, Lisabonu, a nebo chceme silnější Evropskou unii. Měli bychom mít silnější Evropskou komisi. Neměli by dělat malé projekty objemu 2 milionů euro a potom za pár let zjistí, že to je příliš složité a my v podstatě budeme investovat těch, ten jeden milion na to, abychom zjistili, že to je složité. Já vím, že to není vaše chyba, protože vy jste v takové pasti. To je past malých nápadů, malých myšlenek. Pokud je to pilotní projekt, tak hned od začátku by to mělo být navrženo někomu, například velkým aktérům jako CMR, CPRM, což by bylo levné, snadné, dokonce i výbor regionu by to mohl zajistit. Čili pro nás je to dobré, poučení. Já nechci kritizovat komisi, protože komise eh, opět někdo vás požádal a analýzu ex ante, post ante, analýzu životnosti a tak dále. Nicméně stojí to spoustu peněz, je to vyhazování oknem. Já si myslím, že by to stačilo, čili měli bychom Máte skvělý nápad VG Stars. To je asi nejlepší příklad dobrých praktik. Máme v Evropě dobré příklady, proč bychom neměli tady lidi posílat pomocí těchto peněz do těchto míst bez jakýchkoliv výběrových řízení, prostě se do toho pustit. Já se omlouvám, v podstatě půl hodiny se bavíme o tom, že dvou milionový projekt po roce znamená, že jsme promarnili šanci. Já se omlouvám za tato slova, ale měli bychom dělat něco jednoduchého, neměli bychom žádat komise, aby dělal něco, co není důležité, ale měl by to být polet pro budoucí prvky. Neměli byste sem chodit a tady se omlouvat, že jste neinvestovali dva miliony jste zodpovědní ale za miliardy a my se tady bavíme o tak malém projektu. Děkuji, ne. Já si myslím, abychom se všichni, že je důležité, abychom se všichni uvědomili, když o něčem takovém rozhodujeme, že je třeba, abychom umožnili komisi skutečně jednat tak, aby účetní dvůr všechno ne, potom nezastavil a abychom nemuseli ty peníze vybírat zpět. Eh, existuje řada případů i v rámci současného finančního rámce, kdy jsme vlastně vyzývali všechny z nás i regiony, abychom, aby byli inovativní, ale potom byl proveden audit a všechno to spochybnil. Všechno právě, co bylo inovativní a co nebylo popsáno přímo v nařízení. Takže možná v těch nařízeních by tom, bychom měli jasně říci, že pilotní projekty by měly mít zvláštní pravidla, že by, bylo, že by mělo být možné přeskočit všechny ty tendry a tak dále. Ale záleží to na nás. Podle mě tady skutečně jde o zjednodušení a o to, abychom spolupracovali. Ale výzva pro komisi je, aby zahlídla, aby dohlédla na to, aby jasně stanovila ten rámec na dalších pět nebo sedm let a, a aby tam skutečně bylo, byly zachovány všechny naše dobré nápady, aby tam skutečně byla cesta pro ty inovativní projekty, pro ty pilotní projekty, uh, Eh, a abychom mohli rychleji postupovat v této oblasti. Takže já doufám, že to pro vás přineslo nějakou přidanou hodnotu tato diskuze, že vidíte, že skutečně pro nás je to také důležité. Nevím, jestli zástupci komise chtějí něco dodat. Máte tři, pět minut. Paní předsedkyně, možná si vyberu několik těch věcí, které tady zaznělo. Když pan Olbrecht hovořil o těch obtížích, které často vyvstávají v oblasti těchto malých projektů, tak měl naprostou pravdu, ale myslím, že je třeba se, se zamyslet nad jednou věcí. Před poměrně nedávnou dobou si pamatuji, že bylo rozhodnuto o tom, že subdodavatelské řešení projektů není dobrý postup. To bylo v kontextu reformy komise před několika lety. A teď tady postupně zjišťujeme, že, bychom, že pokud chceme podporovat inovativní e, nápady, tak bychom měli do určité míry mít možnost spouštět malé projekty, které by fungovaly podle jednoduchých pravidel, a abychom skutečně měli k dispozici pravidla, která to umožňují. Já bohužel mu, musím si, že to tak není ve skutečnosti. Když se podíváte na to, jak pracujeme, jak organizujeme tyto malé projekty, tak si myslím, že to je naprosto nepřiměřená zátěž na zprávu, na administrativu, a abychom tyto projekty vůbec spustili. Máme existující pravidla, která umožňují utrácet velké prostředky v rámci našich programů, ale pokud jde o přímé řízení, tak musíme skutečně všechna tato pravidla přísně aplikovat. Tady jde třeba o 250 tisíc eur, které jsme nyní vynaložili na to, abychom si vůbec ujasnili, jak dále postupovat v projektech, eh, které se týkají Erasmu. To je podle mě to jsou dobře vynaložené prostředky. Eh, samozřejmě někdo si může říct, že jsme tím jenom ztráceli čas, ale já myslím, že tam se skutečně zkoumala řada relevantních otázek. Ale možná by bylo dobré zadávat to skutečně přímo organizacím, které se tím zabývají, CMRI a tak dále, Bohužel, ale tohle bylo v minulosti považováno za neúplně správný postup, ale pokud je zde mm, jak si vůle se pohybovat tím, pohybovat se tím směrem, tak za současných pravidel by to znamenalo, že musíme uspořádat například nějaké výběrové řízení eh, a finanční prostředky, za které my jsme zodpovědní, by potom byly vyčleněny a potom bychom zjistili, že všechny ty, všechna ta pravidla, která musíme plnit, by také se, musel, se promítla do těchto prostředků vynaložených, vyčleněných. Takže já si myslím, že to by nám skutečně vyřešilo problémy. Možná by bylo dobré se podívat například na princip pro proporcionality, aby to všechno mohlo lépe fungovat, ale v tuto chvíli věřte mi, že my máme opravdu ty dobré úmysly, ale je to všechno velice těžké. Možná moji kolegové by o tom mohli ještě něco říci. Dovolte ještě jednu věc k Erasmu. protože já bych to chtěl vztáhnout na stávající opatření, která máme. Zaměřujeme se ve velké míře na skupiny, které by mohly být v rámci Erasmu potenciálními klienty. Výhoda výměných pobytů v kontextu programu BEC je, že tam lidé pracují na skutečně konkrétních projektech. To znamená, že nejde o něco, kde se rozhoduje, o čem vlastně mluvit, protože ti lidé té práci rozumějí, vědí, na čem pracovat a s kým. Takže tam musíme jenom podpořit tyto výměny tak, aby to mohlo prohloubit spolupráci, kde existují tyto eh, aspekty společného, vzájemného učení, vzájemné spolupráce těchto jedinců, kteří eh, už se té práce účastní. Tam je to poměrně jednoduché. Problém ale je, že kdybychom to chtěli jak se odpojit od konkrétních aktivit, tak už by to nebylo příliš platné. Kdybychom se potom měli pustit do detailů, tak bychom museli poskytnout více informací a řízení ohledně témat a někoho, kdo by to organizoval. A my si myslíme, že tak, jak to funguje v tuto chvíli, je to velice užitečné. Takže mm, ten decentralizovaný systém by skutečně mohl přinést ty výsledky, které bychom chtěli. Děkuji. Nikdo další už se nechce eh, nechce k tomu vyjadřovat. Já vím, že pan ředitel zde přítomný je také zodpovědný za zjednodušování, takže já myslím, že můžeme společně vyjádřit očekávání, že do budoucna budou tyto politiky zjednodušeny, zjednodušeny pardon, a že v budoucnu budeme moci lépe podpořit pilotní projekty, ty jsou pro nás velice důležité. Nemáme zde žádné další body, toto vlastně byl už poslední bod na našem pořadu jednání, protože ostatní jsme vyřídili již dříve, takže já vám chci poděkovat za účast a uvidíme se opět na začátku června.